Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Omlouvám se za krátké zdržení. Dnes odpoledne nás čeká krátké zasedání, skončíme v půl páté. Máme tři body na pozadu jednání, které jsou zajímavé. Za prvé, Louise Harber, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro mezinárodní migraci. Včera jste možná slyšeli její skvělý projev na té migrační konferenci. A bude prezentovat stávající vývoj u globální dohody ehm, pro bezpečnou, spořádanou a legální migraci. Také zde máme zástupce EAS, paní Knudsen, kterou opět vítáme která se ve výboru nedávno vyjadřila, a za Mezinárodní migrační organizaci pan Ambrose. Ti jsou tady tedy všichni přítomní a budou se účastnit této rozpravy. Generální zhromáždění uspořádalo summit v New Yorku 19. září 2016 a někteří kolegové z Evropského parlamentu tam byli. Zabývali jsme se velkými přesuny migrantů a, a uprchlíků a summit přijal návrh týkající se lepší mezinárodní reakce na tyto výzvy. Tento návrh byl nazvan New prohlášením. Evropský parlament byl přítomen na tomto summitu na vysoké úrovni a velmi dobře zastoupen navíc a ad hoc delegací tří poslanců, paní Wikstrom, paní uh, Grafen, von, von Holstein a, a paní Eli Schlein. O tomto paktu bych to mohl říci více, ale možná bude úplně nejlepší, když dáme slovo paní Arber a e, proběhne k tomu rozprava, protože řada kolegů tam nebylo. Takže dám slovo zvláštní zástupkyni generálního tajemníka OSN pro mezinárodní migraci a požádám její projev. Vítáme vás velmi v našem výboru, paní soudkyně. Děkuji mnohokrát. A velice ráda se účastním této diskuse o procesu, který má vyvinout globální eh, pakt pro migraci. A děkuji mnohokrát výboru Libe za toto pozvání a děkuji také všem členům panelu za to, že dnes přišli a doufám, že to pro vás bude eh, plodná a přímá diskuse. Migrace je lidským příběhem od samého začátku. Je to příběh, který se týká některých z nás a řady dalších žen, mužů a dětí, kteří hledali nové horizonty, bezpečnost a důstojný život v zahraničí. Mnozí Evropané znají tuto zkušenost. A já nechci pochopitelně hovořit o vás, o vašem vlast... pro vás, před vámi o vašem příběhu. Chci si vás vyslechnout a pustit s vámi do konstruktivního dialogu. Nicméně chci říci, že velké výzvy, které toto téma znamená pro země a společenství, eh, pro společenství po celém světě, jsou jasné. Eh, dochází k nepředvědatelným pohybům lidí po celém světě, ve Střední Americe, v jihovýchodní Asii, v Africe a kolem evropských hranic a přes ně. A tyto pohyby vedou k zásadním obavám. Je stále jasnější, že nedostatek zásadního a zásadní spolupráce na řízení migrace na globální, regionální a národní úrovni je do značné míry zodpovědný za stávající situaci. Jedná se méně o migrační krizi, než spíše o krizi zvládání migrace. A je to také velmi hluboká krize solidarity. A právě z tohoto důvodu vedoucí představitelé států a vlád se sešli v září na valném zhromáždění OSN aby hovořili o tom, jak by mělo mezinárodní společenství nejlépe reagovat na tento globální fenomén velkých přesunů migrantů a uprchlíků. V tomto Yorkském prohlášení hlavy státu a předsedové vlád uznávají, že urgentně potřebujeme lepší globální spolupráci a řízení migrace. Je to eh, historický velká známka politického odhodlání sdílet odpovědnost a zajistit eh, bezpečnou migraci, legální migraci, humánně zaměřit se přitom na lidi a to dobrou politikou, která bude vycházet z důkazů a nikoli předpokladů a která bude realistická a nebude pouze jakousi představou. Yorkské prohlášení bylo začátkem velkého mezivládního procesu, který probíhá a bude završen na konci roku 2018 přijetím globálního paktu pro bezpečnou, spořádanou a legální migraci. Probíhá řada aktivit, mnohé na regionální úrovni, mimo jiné také mezistátní konzultace do kterých jsou zapojeny další zainteresované strany. Občanská společnost, odbory, podnikatelé a ostatní. Dovolte tedy pár obecných připomínek k těmto konzultacím, tak jak zatím probíhaly. Budou se soustředovat na lidská práva všech migrantů, na boj proti xenofobii, hybné síly migrace, mezinárodní spolupráce a řízení migrace. Nejprve k lidským právům všech migrantů. Mezinárodní právní rámec již vytváří jistý základ, na kterém bude stát, nebo by měl stát, tento pakt. Členské státy v Newyorském prohlášení znovu uvádějí, že, veš, že všichni migranti bez ohledu na jejich status mají práva. Existuje ale velké množství mezinárodních a regionálních právních textů a přestože bylo několikrát z politické úrovně řečeno, že je potřeba se zabývat lidsky migrací, v oblasti ochrany lidských práv je implementace nedostatečná a zaznamenáváme to každodenně, co se týče přístupu migrantů ke zdravotní péči, bydlení, vzdělávání a spravedlnosti. Nelegální migrace staví mnoha způsoby migranty do zranitelnější pozice. Disproporčně jsou vystaveni diskriminaci, marginalizaci a a zneužívání. Mnozí pracují v černé ekonomice, často jsou vykořišťováni, bojí se, že budou zatčeni či deportováni a následně nebudou hlásit trestné činy, proti sobě či proti svým spolupčanům. A pakliže se vytvoří určitá hranice mezi prosazováním práva a veřejnými službami, tak to umožní dodržovat základní práva, včetně spravedlnosti, zdravotnictví a vzdělávání, ale vlády toto řešení většinou nepreferují byť občas to neplatí na místní úrovně. Máme města, která nevydávají migrační služby migranty. Pochopitelně na některé migranty se nebude vztahovat konkrétní program ochrany uprchlíků, byť někteří z nich čelí stejně zranitelné situaci a budou potřebovat stejnou úroveň ochrany svých lidských práv. Nejsou to pouze ekonomičtí migranti. To je zjednodušené, zjednodušený název, který neodpovídá složitosti důvodů, které nutí lidi k tomu, aby se přestěhovali, ani to dostatečně nechrání tyto osoby. A platí to především pro ohrožené ženy a dívky, eh, mladistvé bez doprovodu, staré a lidi žijící s postiženími. V praxi i v politických rozhodnutích musíme se znovu zavázat k tomu, že budeme dodržovat lidská práva všech migrantů bez ohledu na jejich status. E, nyní k boji proti xenofobii. Je to téma, které je diskutováno velmi toxicky, ale přesto si myslím, že migrace by neměla být vnímána jako problém, který se má řešit. Pro mnoho jednotlivců to může být zajímavá zkušenost, která zároveň může přispět k řešení některých nejhorších výzev, kterým čelíme, jako třeba klimatické změny, trvalý udržitelný rozvoj, snižování populace a stárnutí populace. Zároveň migrace je vlastně adaptační strategie, která umožňuje bojovat proti chudobě, přispívá k inkluzivnímu růstu a trvalou udržitelnému rozvoji a kromě toho také dodává lidem eh, pocit eh, sebedůvěry a proto je potřeba, abychom se zabývali špatným vnímáním migrantů a migrace a čelili jim fakty a důkazy, které často eh, migraci popisují daleko pozitivněji než sdělovací prostředky na každodenní bázi. Snaha sbírat a podílet se o aktuální data je pouze jednou součástí tohoto řešení. Musí to jít ruku v ruce s ochotou uznat legitimní důvody, které eh, leží za některými negativními reakcemi na migraci. Nacházíme se v kontextu hospodářské krize, eh, ale stačilo by i horší ekonomika, vysoká nezaměstnanost a velké eh, bezpečnostní hrozby a v takovéto situaci nemůžeme reagovat zjednodušeně. Pokud nebudeme s těmito obavami zacházet jako s legitimními, tak celý dialog eh, bude pouze lidi rozdělovat a nezvýší veřejnou podporu pro příslušné politické reakce, ale naopak eh, navýší tlak na to, aby se konalo, i když často ty činy nejsou správné. A proto bych chtěla požádat eh, vážané poslance Evropského parlamentu, aby se snažili bojovat proti diskriminaci a xenofobii proti lidem, kteří se stěhují, a to mimo jiné i vyrovnaným, vyváženějším diskurzem, který je spíše založen na faktech, která odrážejí složitou realitu migrace a která se zabývají jak potřebami přistěhovalců, tak, a to je také velmi důležité, těch společností, které budou nakonec jejich hostiteli. A nyní k hnacím motoru migrace. Každodenně vidíme zoufalý osud řady žen, mužů a dětí. Žijí ve velmi těžkých podmínkách, jsou zraňováni, často zabíjeni při pokuse překročit hranice a najít eh, bezpečný život jinde. Na tyto cesty se pouštějí z velmi složitých důvodů. Řada z nich se přestěhuje ze svobodné volby, zatímco jiní jsou nuceni opustit eh, domov, aby utekli před konfliktem, persekucí, diskriminací, nedostatečným eh, příjmem potravin, chudobou, oddělení rodin, klimatickými změnami či kombinacemi těchto důvodů. V řadě důvodů bychom těžko řekli, že se stěhují dobrovolně protože ta hranice mezi dobrovolným a nedobrovolným opuštěním je stále pochybnější. A jak uvádí New Yorkská deklarace, uprchlíci a přistěhovalci mají stejná univerzální lidská práva a základní svobody, ale často čelí také společným výzvám a jsou zranitelní na podobných místech. Máme-li reagovat adekvátně, je nezbytné, abychom nejprve pochopili a vyhodnotili, proč se lidé přesouvají do jiných zemí a je potřeba jim poskytnout tu ochranu, kterou potřebují. Mezinárodní společenství musí pracovat intenzivněji na řešení důvodů migrace, důvodu, ze kterých migrace je potřebná spíše než volbou a musí si uvědomit oba dva faktory, ty, které vytlačují lidi i přitahují. Pokud jsou oba dva tyto faktory silné, tedy nejenom ty hnací motory, které ženou lidi ven, ale také ty, kteří je přitahují, například velký černý trh práce, tak pokud oba dva tyto faktory jsou silné, tak potom překážky postavené do cesty jenom zvýší riziko a nákladnost cesty, která vede do té země a povedou spíše migranty do ilegality. Nyní k mezinárodní spolupráci a řízení migrace, včetně eh, práce na hranicích. Je to můj poslední bod. Mezinárodní spolupráce a řízení migrace jsou zásadním nástrojem pro provádění tohoto globálního paktu, až vstoupí v platnost. Inteligentní, odpovědné a proveditelné aranžmá spolupráce by mělo vést k pozitivnímu cyklu, kdy veřejnost bude více věřit vládám, že zvládne své hranice a zároveň lidé budou méně nedůvěřiví vůči migrantům. Snaha bojovat proti nelegální migraci tím, že se soustředíme pouze na ochranu hranic, na represi, detenci a návraty, není efektivní, v některých případech naopak ještě zhoršuje možnost eh, vytvořit eh, celospolečenská, celovládní přístupy k tomuto fenoménu, kterému se v jedné či jiné formě nevyhneme a čeká nás ve stejné úrovni po desetiletí do budoucnosti. Kriminalizace poskytnutí pomoci a humanitární pomoci nelegálním migrantům, to je opatření, které může mít nezamýšlené negativní dopady nejenom na migranty, ale také na ty, kteří v dobré víře legitimně se snaží pomoci osobě v nebezpečí. Stále větší používání administrativní detence často probíhá bez příslušných záruk, což vede k tomu, že migranti, včetně dětí, jsou předmětem a trestající opatření. New Yorkská deklarace přislibuje alternativy detenci především u dětí. Státy souhlasily s tím, že se budou uh, snažit uh, přestat uh, pouštět do detence děti. Tím, že poskytneme bezpečné alternativy a různé cesty pro pracovní mobilitu, slučování rodin a stěhování se za vzděláváním. Tím můžeme snížit potřebu řady lidí využívat eh, nelegálních kanálů pro migraci. A to také podpoří účinný azylový režim tím, že to poskytne alternativu těm, kteří nemají legitimní důvody pro to žádat o azyl. A další důležitá věc je, že to navíc eh, zvýší veřejnost, zvýší důvěru veřejnosti v schopnost státu tento problém zvládnout. Dámy a plánové, váš výbor sehrává klíčovou roli v tom, aby evropské právo vycházelo z právních povinností a závazků, které vaše členské státy učinily v mezinárodních a regionálních organizacích, které přijímaly právní úpravu v oblasti lidských práv. Vaše činnost je dnes důležitější než kdy jindy a velmi ráda se s vámi budu této práce účastnit. Ještě děkuji za tuto příležitost a budu se velmi těšit na plodnou diskusi. Děkuji, pane předsedo. Ano, to opravdu byl eh, spontánní potlesk. Já vám mnohokrát eh, děkuji, paní eh, soudkyně Arbor. A určitě já mám několik dotazů k vašemu projevu a také jistě budou mít i kolegové. Já eh, děkuji těm členům, kteří zde ještě zůstali. A ještě než zahájíme debatu, tak bych rád řekl, že jsem velice rád, že zde máme kolegy z Evropské služby pro vnější činnost, eh, paní Nicen, která zodpovídá za problematiku lidských práv a multilaterální otázky. Můžete si tedy nyní vzít slovo, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také za pozvání, abych se vyjádřila ke globálnímu kompaktu. Vy jste na okraji UNGASu velice pozitivně přispěli již loni a proto je určitě dobré, abychom eh, se tímto tématem dále zabývali. Jsem také velice ráda, že mohu sedět za jedním stolem s paní Louise Arber, která je také sekretářkou té mezivládní konference, která se bude konat příští rok a jsem také ráda, že vedle mne sedí další kolegové. Myslím si, že to takový nový model spolupráce v těchto otázkách do budoucnosti a také chci poblahopřát té včerejší konferenci, která se týkala právě migrace. My máme nyní vedle nás probíhá rada, ministři se asi, respektive hlavy států a vládce právě scházejí a budou se také věnovat právě bezpečnosti a migraci. Určitě je dobré, že této situaci neříkáme krize. Už dávno jsme tu situaci přestali nazývat krizí a spíše se zabýváme tím, jak můžeme migraci bezpečně řídit a respektovat přitom lidská práva a právo na ochranu. Mobilita existovala v historii vždy. A na G20 byla i pracovní skupina pro lidskou mobilitu, protože se snaží to tím, s tímto z toho udělat mezinárodní otázku, tak abychom to neviděli pouze jako problém mezi Evropskou unii a Afrikou, ale aby se o tom hovořilo kolektivně, globálně, aby zde byla také sdílená zodpovědnost, protože ten problém existuje i v Latinské Americe, v Ázii. Žijeme ve světě sedmi miliard lidí a přecházet hranice a pohybovat se mezi nimi, to je součástí tohoto světa, pouze to potřebujeme nějakým způsobem spravovat, řídit a pochopit, že je to téma mezinárodní a že je třeba k němu přistupovat globálně. 75 až 80 všech pohybů probíhá uvnitř kontinentů. Máme tedy hodně co se učit od Afriky a Ázie, kde již země vybudovaly řadu zkušeností, z mnohého se poučili a to se odráží také v tom globálním kontaktu a my bychom se z toho měli poučit všichni. Migrace samozřejmě, nez, samozřejmě nezmizí v důsledku těch problémů, o kterých se hovořilo, nejisté situaci v některých zemích a tak dále. Bychom migraci měli vidět jako příležitost, protože mobilita to je v zásadě něco pozitivního. Měli bychom ji vidět jako pozitivní příběh, jako jev, který potřebujeme. Samozřejmě, že je ale třeba, abychom věděli, jak nakládat s těmi velkými pohyby lidí, protože víme, že to často může vést eh, k určitým problémům a tlakům v jednotlivých eh, státech. Nicméně globálně tedy tuto věc musíme řešit a také samozřejmě jsme se již hodně poučili od eh, Spojených národů. Ten proces je samozřejmě eh, mezivládní, v současnosti ho vede Mexiko a Švýcarsko. Ty dokumenty jsou právně nezávazné, to je důležité zdůraznit a také z toho nebude vyplývat budování žádných nových struktur. Chtěli bychom ale, aby ten kompakt byl ve svém obsahu ambiciózní, a určitě by zde měl být i nějaký follow-up, nějaké následné kroky a akce, tak aby to nebyla pouze nějaká izolovaná událost. Když hovoříme o těch budoucích příležitostech, měli bychom také zmínit, že bychom měli mít jakousi dlouhodobou a strategickou vizi. Bylo by dobré, abychom v různých stádiích toho procesu přijímali určité kroky a hodnotili výsledky, ale je jasné, že ten jev zde bude v této podobě přetrvávat minimálně 15-20 let. A i deklarace z loňského roku, která byla velmi ctižádostivá, je dobrým základem pro naši další práci. Také je třeba, abychom zajistili, že některé ty prvky New Yorkské deklarace se nám podaří uvést konkrétně do praxe. Měli bychom proto upozornit na veškeré dobré věci, které migrace přináší, ale samozřejmě i na ta negativa. Je také potřeba, aby ten celkový text byl vyvážený. Je velice důležité, abychom eh, zajistili to, že jednotlivé země ten text přijmou za svůj, tak aby ta výsledná situace byla prospěšná pro všechny. Samozřejmě, že tam bude potřeba provést eh, určité kompenzace, bude to v určitých případech něco za něco. Nicméně celkově by z toho všechny zúčastněné země, kterých je víc než 90, měly mít přínos. Myslím si, že je naprosto zásadní, aby ty finální výsledky všem něco přinesly. jak říkala paní Harvard, důležité bude dosáhnout toho eh, na té konferenci příští rok. Důležité je vycházet z přístupu, který se opírá o partnerství. Je třeba zaměřit se na organizaci vztahů a vše vložit do širšího rámce. Za druhé bych chtěla říci, že musíme postupovat na základě koncenzu. Částečně můžeme vycházet již z toho, co máme z New Yorkské deklarace, výsledky tematické konference, jejíž třetí kolo nyní probíhá a funguje to zatím velice dobře. Je tam velké zastoupení států, také nevládních organizací a občanské společnosti. Ty také přispívají a jistě budou velice obohacující i ty výstupy. A my bychom měli zajistit, aby každá země něčím přispěla, každý region. Můžou to být eh, eh, země v různých oblastech, země zdrojové, cílové. Všichni mají nějaké zkušenosti a je potřeba, abychom je sdíleli. Proto je velice důležitý právě ten regionální rozměr. A musíme samozřejmě hovořit s celou řadou partnerů jakožto Evropská unie máme navázáno navázány široké styky, máme informační a jiné kanály. A pokud jde o navazování kontaktů, můžeme přispět k zapojení i dalších zemí, protože ne všechny země světa se účastní tematických konferencí a je třeba, abychom i tyto země do procesu zapojili a toho můžeme dosáhnout právě díky našim kontaktům se třetími zeměmi. Je to součástí naší veřejné diplomacie. Také je třeba budovat eh, určitá seskupení států a další navazovat další vztahy. Samozřejmě v rámci Evropské unie potřebujeme postupovat jednotně. My dokážeme hrát významnou úlohu právě proto, že velice silně a jednotně přispíváme jako Evropská unie, například právě při připravování těch tematických konferencí, kde jsou tedy ti dva facilitátoři, ale přispívají do toho v rámci širokého rámce i země Evropské unie, OSN a další. A takto bychom měli pracovat i v budoucnosti. Je poměrně jasné, že když jsme v New Yorku nebo v Ženevě, tak když Evropská unie postupuje jednotně, což je 28 zemí, tak už to má určité významné dopady. Neměli bychom to podceňovat a měli bychom se snažit toho využívat pro podporu jednotlivých cílů, o kterých paní Arber hovořila. Také si myslím, že u těch tematických konferencí je prostor i pro Evropský parlament, aby i on do toho mohl aktivně vstupovat. Také se samozřejmě musíme podívat na budoucí vývoj. Začínáme se zabývat definováním témat, která zmiňovala paní Arber konkrétní podobou toho kompaktu a to, jak eh, s tím prakticky naložit. Snažíme se budovat globální řízení lidské mobility, což je v podstatě takový průlomový plán, bych se o tom ve Spojených národech již dlouho hovoří, ale bude to vlastně jakýsi kvalitativní posun ku předu, provádět to globálně. Paní Mogherini toto vše velice silně podporuje, stejně tak jako rada a paní Mogherini tak to také často v tomto smyslu hovoří, když hovoří o migraci, rovněž e, zdůrazňuje ten e, přínos a zodpovědnost na úrovni spojených národů, které leží v samém srdci tohoto procesu. A také my za Evropskou unii bychom ho měli podpořit, podpořit vaši práci, co nejvíce to bude možné, tak abychom zajistili ten e, příští že ten příští rok eh, bude úspěšný, že ten kompakt bude ambiciózní a kvalitní a nebude to pouze nějaká jednorázová událost. Myslím si, že to očekávání je poměrně vysoké, ale domnívám se, že pokud budeme navzájem spolupracovat a podporovat se, tak budeme schopni toho dosáhnout. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo. Um, děkuji mnohokrát, paní Knocen. Nyní Eh, budeme mít zástupce Mezinárodní organizace pro migraci. A já tedy mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišla. Eh, děkuji také za skvělé kontakty s úřadem v Bruselu. Takže takových pět minutek a potom už budeme mít diskusy. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát za tuto příležitost. zde přednést pár slov, být ve stejném panelu s Lotte a s Louise. Všichni už jsme slyšeli o tom eh, takzvaném Global Compact a co to je. Je tam celá řada témat a otázek, s nimiž se budeme muset vypořádat ještě cestou směrem k tomu globálnímu kompaktu. Jeden z partnerů Evropské unie v který tedy pomáhá řešit migrační krizi. Tady vlastně tedy vidíme i příležitosti, které nabízí eh, globální kompakt pro EU, aby zlepšila zprávu stávající situace. chci začít takovým jedním aspektem. Asi můžeme říci, že v Evropské unii jsou eh, určité potíže týkající se s tím, jak se společně postavit k řízení těch migračních toků. instituce Evropské unie eh, nepohlíží na ty věci vždy stejně jako vlády členských zemí. Takže tady jsou určité spory a teď jde o to, abychom nalezli jednotný přístup i v tomto velmi komplikovaném světě. Při první příležitostí tedy je eh, startovní bod tohoto globálního kompaktu, což je New Yorkské prohlášení. Toto prohlášení, které bylo schváleno všemi členy OSN, to tedy znamená i všemi členy EU, je to vlastně jakýsi rámec, eh, který poskytuje zásadní principy, které by mohly na pomoci EU a členským zemím vyřešit některé z těch problémů, s nimiž se právě potýkají. Měrské prohlášení, jakož i summit v minulém roce byl bylo historickým momentem. Ty snahy nějakým způsobem eh, zorganizovat něco podobného eh, už eh, sahají déle do minulosti a konečně se to tedy podařilo minulý rok a proto je to opravdu jakýsi historický milník pro řadu z nás, kteří se zabývají migrací denně, je přeci zřejmé, že každý eh, migrant má svá práva, která je potřeba chránit. Ale předtím, než eh, se tato zásada ukotvila v New prohlášení, nebylo to uznáváno jako automatické. Takže první příležitost pro EU je tedy výchozí bod tohoto procesu. To znamená, je potřeba zlepšit přístup k migrační politice, tak aby byla koherentní. Tedy, aby tam bylo propojení mezi tím, jak rozhodují členské státy na individuální úrovni a jak rozhoduje Evropská unie jako celek. Kromě toho je důležité říci, že poté, co se Evropská unie zaměřovala poměrně dlouho na to, co se děje na vnějších hranicích, co se hovořilo o krizi a tak dále, tak nyní už se, řekněme, ta, ty termíny, které používáme, když o tom hovoříme, trošku mění. Nyní mm, vlastně se začíná spíše hovořit o tom, abychom se dívali na jakýsi širší kontext migrace. Ještě dále, než je eh, pouhá vnější hranice Evropské unie. Tady je právě potřeba nalézt eh, jakýsi vyvážený přístup a mm, podívat se vlastně na eh, globální dopad migrace. Takže v EU Mm, ta reakce byla příliš, eh, příliš připomínala jakousi naléhavou reakci a chybělo jí trošku dlouhodobější plánování, jakýsi eh, výhled eh, do budoucna. My tedy věříme, že to New Yorkské prohlášení eh, a ten kompakt určitě pomůže Evropské unii k tomu, aby eh, lépe vnímala ten celkový kontext. Další aspekt, který je jakousi příležitostí pro Evropskou unii, je práce v rámci procesu globálního kompaktu a zlepšení na jednotnosti přístupu k migraci. Určitě tedy eh, tomu bude tak, že EU bude vybízena k tomu, aby postupovala jednotně. Mm, zlepší se tedy i míra koordinace a společných politik v rámci EU. Zatím ten evropský přístup byl spíše fragmentovaný, protože každá členská země má svoji vlastní politiku eh, k tomuto tématu. Takže tím, že jsme součástí tohoto procesu, to bude vlastně mm, takové pobídnutí k Evropské unie členským zemím, aby se, abychom se všichni přiblížili Eh, jakémusi jednotnějšímu přístupu. A to je tady z mé strany vše a těším se na diskusi. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji vám za eh, příspěvky jak dnes, tak i včera na konferenci. Většina zde přítomných se zřejmě účastnila i včerejší konference, takže si vyslechla i váš úvodní projev. Kolegové, je to skvělý projev, mám jej kde, zde k dispozici. Teď si vyslechneme pár otázek a potom eh, vám dáme prostor na to, abyste na ně zareagovali. Birgit Cipl má slovo jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkům. Vážím se toho, že ve vašich úvodních projevech jste se snažili se zaměřit na některé pozitivní signály v oblasti migrace a spolupráce. Když se ale vrátím k tomu, co říkala paní Arber o tom prohlášení, tak já bohužel už jsem zažila řadu prohlášení, velmi pozitivní prohlášení ohledně migrace, ale bohužel praxe zatím vždy pokulhává. Takový krátký příklad nemůžeme vůbec nic říci proti eh, kontrolám na hranicích, to je naprosto v pořádku. Ale pokud eh, se zaměříme pouze na kontrolu vnějších hranic ohledně migrace a pokud se zaměříme na další represivní metody, tím samozřejmě stížíme útěk eh, některých lidí z velmi těžkých podmínek eh, v jejich zemích. A naopak ehm, to může vést k tomu, že se rozmnoží počty ehm, pašeráků lidí, převaděčů, a různých eh, kriminálních organizací. Eh, řada lidí mi na tohle říká, my se snažíme snížit počty uprchlíků. Ale já říkám, podívejte, my se snažíme tímto, tímto snižujeme pouze počty lidí, kteří se snaží přejít přes naše hranice. Takže tady mm, myslím, že je důležité dosáhnout většího povědomí. Už i tato sněmovna hovořila o jakémsi holistickém přístupu. To znamená, je potřeba řídit migraci. V rámci Evropy samozřejmě se potýkáme s určitými výzvami, co se týče přijetí eh, a integrace uprchlíků. Ale kromě toho jsou i velmi problematické výzvy vně Evropské unie, a my tedy musíme hledat řešení v obou oblastech. A když se dostaneme na mezinárodní úroveň, tak já si hýčkám takovou naději. Doufám, že se to opravdu jednou stane realitou. My někdy se navzájem obvinujeme. Kdo by tedy měl být prvním, kdo zlepší tu situaci, kdo půjde příkladem pro ostatní, aby se zlepšila situace v migraci? A já si myslím, že eh, Evropa, která se potýká s touto velkou výzvou migrace, má samozřejmě také určitou zodpovědnost za eh, ty eh, důvody, které vůbec vedly k mm, migraci. Takže já doufám, že se nám podaří posílit členské státy tak, aby převzali zodpovědnost a aby šli příkladem v tom, jak nakládat s migrací. A teprve potom můžeme jít k, za jinými zeměmi a říct si, podívejte se, my jsme si odvedli svoji práci a nyní vás žádáme, abyste udělali to též. Tam ještě nejsme, ale to je opravdu něco, co bych eh, si slibovala od této Evropské unie. To znamená, abychom se neskrývali za mezinárodními institucemi, ale abychom udělali první krok, abychom se vrátili k té myšlence holistického přístupu, abychom z toho udělali výchozí bod a potom samozřejmě žádali i po ostatních, aby dělali to tež. Děkuji mnoho, mnoho, mnohokrát, paní Veršia. Oui, merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste říkal, několik z nás bylo na včerejší konferenci a paní Harber jsem chtěla říci, že to bylo opravdu a, pro mě velmi příjemné si poslechnout váš projev mezi těmi ostatními. Byl to čerstvý závan. Já jsem si vyslechla i ostatní a myslím si, že je potřeba se snažit o to, abychom vycházeli z faktů především. A chtěla jsem jich pár připomenout. V té zprávě se hovoří o 244 miliony uprchlíků ve světě a zapomínáme na to, že 3,3 populace to představuje a že v 90. letech to bylo 2,9%. Takže ano, zvýšilo se to, ale když to srovnáme s obecnou mobilitou populace, tak já mám za to, že se to zase nezvýšilo o tolik a myslím si, že bychom měli opravdu o tom hovořit silnějším hlasem. To je první věc. A druhá věc. Celkem mě překvapuje, že zapomínáme na evropské migranty v této oblasti. 60 milionů mezinárodních migrantů jsou Evropané. A přitom my máme 500 milionů obyvatel. Máme 34 milionů afrických migrantů a přitom je to kontinent, který má 1,2 miliardy obyvatel. A 80 mezinárodních migrantů jsou migranti z jedné africké země do druhé. Takže pokud chceme, aby naše státy se zhostily své zodpovědnosti, tak je potřeba to všechno zasadit do globálního kontextu. A když říkáte, že máme vycházet z faktu, tak bych ráda, abychom to zasadili do takovéhoto rámce, abychom nebyli tolik západocentričtí a etnocentričtí a abychom migraci zasadili do globálního kontextu. To je první věc. A za druhé, když jste zmiňovala, jak důležité je říkat, že všichni migranti jsou nositelé práv, ať už jsou v jakékoliv právní situaci, tak eh, my máme tři zprávy k této záležitosti, kde to bylo zmíněno. Jednu jsem psala já o migraci a lidských právech ve třetích zemích, ale také to bylo připoveno ve, zpra- ve zprávě paní Mecela a ve zprávě Diase Demery a Valenciána. Takže tam připomínáme tento problém a říkáme, že členské státy Evropské unie musí podepsat mezinárodní dohodu o migrujících pracujících a jejich rodinách. To si myslím, že v každém případě by mělo být na prvním místě pořadu jednání. Je potřeba to zkrátka zasadit do kontextu a zároveň otázku migrace není potřeba vždy představovat jako problém. Je potřeba hovořit o celé migraci. Já už jsem to několikrát říkala, tady to zopakuji. Máme zhruba 2,5 milionu, 2,5 milionu osob, kteří každoročně přicházejí do Evropské unie z vízy dlouhodobými. A to už ani nehovořím o vnitroevropské mobilitě. A z těchto osob máme třeba 50 tisíc eh, Ukrajinců, 250 tisíc eh, Indů a Čínů a 200 tisíc eh, Američanů. Proč nehovoříme o těchto číslech a neukazujeme, že migrace je daleko složitější téma, že nemáme jenom problematickou migraci? A tím už skončím, abych nehovořila příliš dlouze. Způsob, kterým my hovoříme o této otázce, pro mě, a už vlastně ani nevím, jak to říct, mám pocit, že se na to díváme stále více rasistické a xenofobně. Pořád hovoříme o migrantech z jihu hlavně, kteří působí problém. Teda mě ne, ale to je jedno. Kteří působí problém a, ten, a to je prezentováno jako to hlavní téma. Takže je potřeba hovořit o všech těchto číslech, pokud chceme víc té slepé uličky, kde se v tuto chvíli nacházíme. Protože ve skutečnosti je ta záležitost daleko širší než jaký představujeme. A myslím si, že tato slova by měla být více vidět v dokumentech, které máme k dispozici. Ještě jednou říkám, že mám pocit, že se příliš soustředujeme na nelegální migraci a na uprchlíky. Přičemž existuje veliký prostor mobility, jak jste to velmi správně řekla, pro všechny. Zmínila jste to naposledy, když jste u nás byla. A trochu více jste trvala na tom aspektu mobility. A já myslím, že bychom se k tomuto měli ještě vrátit. Děkuji. Příliš času jste si nevzala, nic se neděje a mluvíte s bilingvní kanaděnkou, která nepotřebuje sluchátka. Další kolegyně, která byla v New Yorku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já plně souhlasím s předchozími vystupujícími a taky musím říci, že ta včerejší akce na mne velmi pozitivně zapůsobila. Jsem velice ráda, že takovéto akce můžeme mít. Bylo řečeno velmi diplomaticky, že v Evropské unii do určité míry máme fragmentovanou politiku týkající se uprchlíků a přistěhovalců. Ta politika je velmi fragmentovaná byť se snažíme. Já jsem Polka, takže vím, o čem hovořím tady. Já myslím, že bychom do značné míry překonali tuto fragmentaci i v Evropské unii za předpokladu, že že bychom měli lepší komunikační politiku. A říkám si, jestli by to nešlo udělat v širším měřítku než jenom v EU, že by se komunikovala ta čísla, o které hovořila paní Vežia. Třeba když hovoříme o kontrole hranic, tak slušná kontrola hranic je také dobrým argumentem proti populistům, kteří dávají rovnítko mezi přistěhovalci či muslima a teroristu. A kteří budují svou moc na rychle a jednoduše se šířícím strachu mezi populací. Součástí této fragmentace v politice a praxi je třeba fungování kontrol na hranicích v různých zemích. Já jsem tam byla na přechode hovořila jsem také s lidmi, kteří rozhodují o statutu přistěhovalců do Evropy. Musím říct, že praxe je různá, někdy nespravedlivá a hrozná. Když slyším o nomádech, kterých se ptají na města v okolí, a oni samozřejmě neznají ta velká města ve vlastní zemi a nevědí, kolik kde žije lidí. A potom ta osoba, která vede výslech, jim nevěří že jsou z toho města, kde říká, že jsou a přitom je to negramotný člověk. Pokud bychom více peněz, více úsilí a více znalostí věnovali tomu, jak komunikovat, jak bojovat proti těm, kteří šíří strach a budují na něm, no tak potom si myslím, že by bylo jednodušší vytvořit společnou politiku, lepší praxi a dosáhnout lepších výsledků a lépe do toho zapojit občany na našem společném světadíle. To je moje připomínka. Děkuji. Děkuji, paní Wimber, prosím. Jo. Děkuji za slovo. Tato New Yorkská deklarace apeluje na globální solidaritu, což je něco, co na mě samozřejmě působí pozitivně, ale zase na druhou stranu to přece není žádná procházka růžovou zahradou. To, co říkáte vy, nemusí nutně odpovídat tomu, jak vypadá situace přímo v terénu. My jsme se v Evropské unii již řadu let snažili o dobrovolnou solidaritu a myslím si, že ta solidarita by dobrovolná být měla, ale nefunguje. Teď máme závaznou solidaritu v Evropské unii. Zatím nebyla úplně prosazena, ale vypadá to, že nakonec prosazena bude. S tím, že je to buď solidarita, anebo hrozba pokut, anebo pozastavení pladeb z fondů. A zajímalo by mě, jak vy se stavíte k této nucené solidaritě. Já sama v ní příliš nevěřím. paní Arbor hovořila o alternativách pro ty, kteří nepotřebují ochranu. No, jak víme, většina lidí, minimálně 70%, kteří přicházejí do Evropy, jsou ekonomičtí migranti. Ti, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, jsou středobodem našich snah, anebo ti, kteří potřebují finanční pomoc na to, aby vystudovali. Máme konec konců modrou kartu. O ty žádá tři tisíce lidí za rok. Nevím, jaké jiné alternativní cesty jste měla na mysli. My a určitě i vy jste, jsme slyšeli zprávy o 6-7 milionech lidí v Africe, kteří se zrovna chystají vydat se do Evropy. 6-7 milionů lidí. Co vy na to? Vidíme nárůst populací v těchto zemích. Jak se díváte na budoucí vývoj těchto zemí a migrace? Když se podíváme na demografický růst a na počet migrantů, kteří chtějí do Evropy, jak na to budeme reagovat? Děkuji. Sophie Intveld. Ta měla včera taky hezký projev. Bylo to za, v závěru, takže předpokládám, že vy už jste tam nebyla, paní soudkyně. Ale v každém případě část můžeš zopakovat. Ne, prosím, všechno, ale zvedáš laťku, Klode. Já jsem se pořád já jsem pořád se snažila rozdýchat ten předchozí projev. Já jsem vždycky měla pocit, že skandinávci jsou známi solidaritou. A když najednou hovoří o nucené solidaritě, tak mě to dost překvapuje. Mám jenom jednu připomínku a pak otázku. Když se podíváte na počet osob, které během posledního roku a půl přišly do Evropy, a je jich hodně, to je pravda, ale pořád je to 0,2 až 0,3 populace. Pokud máme pocit, že naše identita a náš životní styl může být ohrožena 0,2 populace, no tak potom ta naše identita asi není tak silná. A možná bychom si měli položit tuto otázku. Evropská unie, anebo přesněji řečeno vlády členských států, rada ti, kteří se v tuto chvíli setkávají, 28 jednotlivců, je neschopná dospět k jakékoliv dohodě. A já myslím, že je to ostuda. Dívat se na to, jak je pro ně jednodušší se dohodnout s diktátory, než sami mezi sebou. Takže máme tendenci dodavatelsky řešit problém. Najmeme se na to Turecko, nebo Eritreo, nebo Sudán, nebo Libii a další skvělé příklady demokracie a dodržování lidských práv. Rada a vedoucí představitelé vlád někdy eh, se spoluprací Evropské komise mají tendenci zcela zacházet na rámec evropských smluv, protože se jim to hodí do krámu. Neplatí standardy, Nemůže to řešit soud, není nad tím demokratický dohled, nejsou vedeni k odpovědnosti. Vedoucí představitele vlád a vnitrostátní politiky raději straší lidi před tím, že je zaplaví strašidelní cizinci a namísto toho říkají, no ale my to řešíme, říkáme tomu přijetí v regionech, lidé raději zůstanou doma, tak jim dáme trochu peněz a budou v pohodě. Mě by zajímalo, tito vedoucí představitelé vlád říkají, že eh, ten program s Tureckem nebo málo zmiňovaný program 90 milionů euro libýské pobřežní hlídce anebo 100 milionů euro eh, diktátorům v Sudánu a v Eritreji, že to je velký úspěch. A mě by zajímalo, kdyby vy jste hovořila k evropským občanům a, a voličům, co to skutečně znamená, to přijetí migrantů v daném regionu? Co to pro lidi znamená? Říkala, vy byste tomu velký úspěch. Děkuji mnohokrát. Já bych se také rád na něco zeptal. My zde máme řadu zajímavých eh, hostů, ale nepříliš často přicházejí lidé, kteří mohou poskytnout tu perspektivu Spojených národů a Kanady, kteří také v této oblasti mají zkušenosti a zároveň chápou problematiku Evropské unie, jak jsme slyšeli již včera. A já bych se chtěl zeptat, já jsem vlastně také přistěhovalec. Já jsem přišel do Spojeného království z Indie. A mám takový velice vyvážený pohled na tu věc. Vím, jak eh, se na to lidé často dívají na někoho, kdo přijde z oblastí mimo Unie a kdo není bílý. Vy jste velice otevřeně hovořila o xenofobii. Lidé, lidé prostě mají nedůvěru, určitý odpor vůči lidem, kteří jsou jiní. A my, když jsme byli v Kanadě, tak jsme zjistili, že to tam určitě není dokonalé, protože žádná země není dokonalá. Ano, vy jste téměř, téměř dokonalí. To jsou prostě ti soudci. Sedí zde ještě další soudce. Je to úplně to též v jeho případě. Dobře, takže jste téměř dokonalí, ale ne úplně. Ale co se u vás stalo? Jak jste jak se to u vás změnilo? V Evropské unii jsou všichni nervózní. Slyšeli jsme, co teď říkala paní Intveld, že Evropa je vlastně docela malá, po Balti říkají, že tam nemají mnoho migrantů, že na západě žijí lidé velmi, ve velmi hustém zalidnění, že už nikoho přijímat nemůžeme, že budeme mít konflikty, bezpečnostní problémy a řadu problémů, které vlastně vyplývají eh, z počtu obyvatel, z rasismu a tak dále. A já se chci zeptat, jak vy ve vaší západní zemi jste postupovali, abyste to vnímání změnili? Tak abyste přiměli lidi pochopit, nebo abyste jim vysvětlili, že migrace je také něco přínosného? Je pravda, že my v zásadě nemáme například Evropské unii žádná opatření pro legální migraci. V současnosti se pracuje na modré kartě, vůči které členské státy téměř všechny jsou. A my tady v podstatě nenabízíme legální cestu do Evropské unie. Mnozí lidé, kteří sedí zde v sále, pracují na tom, aby se to změnilo. Nicméně všechna ta opatření jsou v zásadě restriktivní. A já se chci zeptat, co se tedy stalo v té Kanadě, kde jsme si všimli, že lidé to vnímají vyváženěji že si uvědomují, že v migraci je určitá hodnota, určitý přínos. A to se netýká pouze bílých migrantů, ale také lidí, kteří přicházejí z jiných zemí, jsou to lidé jiné rasy a podobně. Chci se zeptat, jak proaktivně musí působit stát a vláda nebo nevládní organizace případně, aby bylo dosaženo tohoto výsledku? Vím, že je ta otázka složitá, ale zajímalo by mne to. Chce se ještě někdo jiný na něco zeptat? Ne, Barbara právě dorazila. Můžeme potom ještě udělat jedno diskusní kolo, když budete chtít. Pokud se ještě někdo další bude chtít na něco zeptat. Katrína, pana, paní Katrína Kiniči. Eh, děkuji, já jsem ta soudkyně, o které se tady hovořilo, kteří se domnívají, že jsme dokonalí. Ne, žerty stranou. Já jsem soudkyní, mám tedy určité zkušenosti, a pocházím z Itálie, jsem ze Sicílie a u nás existuje určitý postup přijímání, který je u nás poměrně uh, již eh, dlouho zakořeněn, protože přes Sicílii eh, přešla řada vln migrace, takže již asi v tom máme nějaké zkušenosti a osvědčujeme je také nyní, když eh, migranti přes středozemní moře přicházejí k nám, často za velice dramatických podmínek. Ti lidé přijíždějí na člunech, přijíždějí z, ze zemí, kde dochází ke konfliktům, jsou mučeni, skutečně často ty podmínky jsou nelidské. Já si myslím, že to jsou takové cesty zoufalství spíše než, než cesty k naději, protože ti lidé samozřejmě chtějí zlepšit své podmínky, mají tu naději, ale dostávají se sem za opravdu zoufalých podmínek. A v Itálii jak národní vláda, tak místní orgány, nevládní organizace a občané, všichni se dohodli, že dají k dispozici prostředky a pokusí se ty lidi přijmout, čímž nemyslíme pouze tu krizovou situaci v okamžiku, kdy ti lidé připlují, ale určitým způsobem je začít integrovat dlouhodobě. Já sama se zabývám otázkou nezletilých migrantů, nedoprovázených a skutečně to úsilí, které Itálie vybíjí, je obrovské. A potom jsou zde ty země, které stavějí ty zdi, byť to třeba není úplně doslova fyzicky. Tyto, tyto země prostě to přijímání nenabízejí a já jsem z toho skutečně trošku zmatena. Z takovéto situace. Překvapuje mne. Klot hovořil o tom, že sám přišel jako přistěhovalec do Velké Británie, do Spojeného království. A to je další země, která má uh, s tím zkušenosti je otevřená. Takže na jedné straně jsou zde země, které jsou otevřené, jako Spojené království Itálie. Potom jsou zde ty země, které jsou spíše uzavřené. A chtěla bych se zeptat, co můžeme udělat my, abychom otevřeli i ty ostatní země. Zde bylo řečeno, že migrace může být viděna jako výzva nebo jako příležitost. A já si myslím, že každá výzva, každý problém by mělo být možno přeměnit právě v něco pozitivního. A myslím si, že na té evropské úrovni nám chybí trošku tato schopnost. I Birgit předtím zmiňovala různé ty problémy, strach, obavy z toho, že přijmeme někoho, kdo je odlišný, že nám ti lidé nějak zavalí naše městečka, naše pole, že nám vezmou práci. A jak můžeme na politické úrovni toto nějakým způsobem překonat? protože existují země, které toto umí dělat, které se snaží ty lidi přijmout. A chci se zeptat, jak, by tom, jak bychom mohli přispět k tomu, abychom v Evropské unii vytvořili skutečně politiku solidarity. To by neměla být solidarita vynucená je to velice smutné, že se nakonec přistoupili, přistoupilo k těmto krokům, tedy různým řízením vůči těm nespolupracujícím zemím. Já si myslím, že to je velmi smutné, že by to tak být nemělo a chtěla bych se zeptat, eh, zda nám ze svého kanadského pohledu můžete říci, jakým způsobem ten problém přeměnit v něco pozitivního. Děkuji. Děkuji, Kateřino. Ano, to je nyní skutečně taková patová situace. A ještě Barbara se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, jednak, že jsem přišla pozdě na tuto schůzi, ale měla jsem práci. Možná zde ten můj dotaz již zazněl, nebo třeba zazněl částečně. Jde o dohody o navracení především navracení do Líbie. Já bych se chtěla vás, jakožto zástupkyně OSN, zeptat, jak se Spojené národy dívají na odbornou přípravu a trénink eh, libijských pobřežních stráží. Včera Martin Kobler, který je zvláštním zástupcem OSN v Líbii, řekl, že je velice silně znepokojen tím rozhodnutím o vyškolování těchto pohraničníků. Řekl, abychom se podívali na YouTube a že tam uvidíme, jak eh, tito pohraničníci s těmi přistěhovalci zacházejí ti, kteří mají na starost právě to navracení. Oni je prostě hodí do moře. Tak to se navracejí do Libie. Nejsou tam dodržovány příslušné úmluvy o lidských právech. Mě to velice znepokojuje, protože Itálie je na čele této operace vyškolování libijských pohraničníků nebo pobřežní stráže. Takže by mě zajímalo, jak to vidíte vy. Omlouvám se, pokud ten dotaz již padl. Ne, ne, ne, Barbaro. Hovořilo se trošku o Líbii, ale tento dotaz nikdo nepoložil. Máme zde také zástupce z ESVY, zástupkyně z ESVY, takže ta to třeba také bude komentovat. Ta otázka ostatně padla již včera. Poprosím tedy paní Louise Arbor a naše další dva panelisty, zda by mohli položené dotazy nyní komentovat. Louise, prosím. Thank you. Thank you. Děkuji. To je opravdu zajímavá škála názorů. Mm, s mnoha souhlasím, ne se všemi. Mm. Já asi nebudu odpovídat e, na jednotlivé otázky, spíš se pokusím odpovědět všeobecně. Když se snažíme vytvářet e, politiku, pokud vás e, veřejné mínění tlačí nějakým směrem, směrem, není zase tak těžké. Ono někdy je těžké prostě najít to správné opatření, ale jinak to není tak těžké. co je ale opravdu těžké, je mít takovou míru vedení, které vede eh, tak, jak má. Protože vedení má vést i veřejné mínění, tam má určovat veřejné mínění. Protože samozřejmě eh, ti, kteří vedou lidi, si musí udělat eh, nějaké vyhodnocení té situace a potom přivést i veřejné mínění k tomu, aby je následovali. Takže určitě není roli vedení, aby podlehli často špatně informované veřejnosti. Eh, tady máme samozřejmě velmi těžké, máme řadu kontroverzních otázek, jako je třeba i trest smrti a podobně, ale pokud chcete eh, opravdu mm, být skutečnými lídry, tak eh, musíte být schopni přesvědčit i ostatní. Někteří lidé mm, jsou, ne, nejsou ochotni nechat se přesvědčit eh, pomocí faktů a vydat se správným směrem. Dobrá. Co se týče téhle konkrétní věci, tak si myslím, že tady nemáme luxus, abychom čekali na jakousi transformaci toho narrativu, tak abychom eh, změnili eh, názor veřejnosti správným směrem. Tohle to opravdu vyžaduje vedení. A tady vlastně jde o to, abychom změnili to, že v tuto chvíli lidé dávají přednost nějakému vnímání věcí nad fakty. A že tedy fikce je důležitější než fakta. Samozřejmě asi, eh, když se eh, třeba podíváte na konkrétní věc, jako přenosnost eh, nějakých sociálních výhod, je potřeba, abychom se řídili nějakými všeobecnými principy a i v Evropě by bylo rozumné, abyste se nechali řídit principy, které vlastně z vás učinili eh, z mm, Unii, eh, která je, která, do které stojí za to utíkat od jinut, do které stojí za to migrovat. Takže eh, připomeňte si tyto hodnoty a v tuto chvíli Eh, nastal čas pro to, abyste eh, se takto vrátili k těm zásadním eh, principům. Určitě vám tady nechci dělat nějakou přednášku o tom, co byste měli dělat. Vy sami jste si schopni řešit své problémy velmi dobře. Já bych to tež ale řekla svým přátelům v Jižní Americe, kteří se zase potýkají s konfigurací výzev, které zase se prezentují úplně jinak. Stejně tak bych to řekla lidem v Bangladeši, ve, na Filipínách, v Indonésii. Třeba v Bangladeši, eh, eh, Bangladeš opouští řada, zem, řada žen, eh, kteří potom, které pracují potom jinde. Takže ta otázka vlastně se projevuje v nejrůznějších mutacích. A vy sami jistě nejlépe budete vědět, jak vyřešit své problémy, ale prostě už nemůžete čekat na to, aby se změnilo veřejné mínění a potom vy jste ji následovali. Je vaší rolí, abyste utvářeli toto veřejné mínění, aby vy jste jej změnili. Všichni jsme také samozřejmě produkty našich dějin. Já zde hovořím jako někdo, kdo, je, kdo pracuje pro mezinárodní organizaci, ne, nehovořím zde jako kanaděnka, ale eh, samozřejmě i já sama jsem ovlivněna eh, svojí osobní historií. Do nedávné doby se říkalo, že Kanada je jedinou zemí na světě, kde je možné vyhrát volby, eh, když zastáváte imigraci. To není proto, že jsme nějak morálně nadřazení ostatním. Máme velké území. Eh, máme samozřejmě nedost... Máme taky dlouhou historii přijímání nejrůznějších eh, uprchlíků, ale i jiných typů migrantů eh, v nedávné době. Také máme velmi úspěšné programy komunitního sponzorování, kde třeba lidé v nějaké malé vesnici nebo v malém městě třeba společně vybrali 30 tisíc dolarů pro to, aby sponzorovali jednu rodinu. Mm, konkrétně tedy v jednom případě to byla eh, syrská rodina uprchlíků. Eh, z toho samozřejmě taky lidé potom měli i dobrý pocit a eh, je to v podstatě i jakýsi luxus, že můžeme dělat i mm, takovéto programy, řekněme, přejímání, můžeme se účastnit eh, systému přemístování z jiných zemí, protože eh, prostě naše, naše zeměpisná poloha je taková, že k nám nikdo nebude eh, přeplavávat přes Antarktidu a pod, přes antarktické průlivy a podobně, takže ono je vždycky příliš jednoduché někomu, řekněme, kázat nebo říkat, co by měli dělat. A i my jsme měli mm, oblasti, ve kterých jsme nebyli perfektní. Například minulý týden v kanadských médiích se objevila zpráva o bylo to v Montrealu, o velkých společnostech, včetně velkých neziskových organizací, které fungovaly v humanitárním sektoru. A e, vlastně investigativní novináři zjistili, že někteří z těch lidí, kteří pracovali pro ty společnosti, které uklízí tyto vlastně budovy těch e, Mm, v noci. To jsou tedy vlastně nějaké korporace, ty budovy patřily různým bankám a podobně. A mm, tam vlastně samozřejmě platili těm čistici, těm úklidovým společnostem férovou cenu, ale ta, tahle ta úklidová společnost zaměstnávala řadu e, uprchlíků nebo migrantů, kterým samozřejmě e, vůbec tuto férovou cenu potom nevypláceli. Já vůbec nevím, jaká byla reakce veřejnosti, protože já jsem vůbec eh, nebyla v Kanadě tou dobu, byla jsem v New Yorku. Ale e, určitě e, si myslím, že ta největší ostuda nebyla, že to byli e, nepřiznaní uprchlíci nebo že to bylo práce na černo, ale nejhorší na tom bylo, vlastně, že jim tedy nevypláceli tu férovou cenu. Ale to si myslím, že je určitě něco, co by se mělo napravit. taky jsem získala nějaká čísla. A ještě chci říct, že ten globální kompakt, tady se musíme dívat na trošku dlouhodobější výhled. Není možné, abychom se takhle globálně snažili vyřešit nějaký pro, problém výhledově do, v období dvou let. My se musíme dívat třeba na dvě desetiletí kopředu a musíme si klást otázku, jak se nejlépe vybavit pro to, abychom zvládli tu situaci v tomto dlouhodobém výběhu. Samozřejmě vždycky budou eh, převaděči, vždycky budou podvodníci, vždycky budou lidé, kteří budou podvádět eh, obcházet zákony, ale přeci jenom eh, ten systém musíme nastavit dobře. A historicky lidská mobilita, co se týče proporcí, byla poměrně stabilní. 2,9 až 3,3 Zhruba tedy v tomto rozmezí se to pohybuje. A reálná čísla znamenají samozřejmě mnohem více lidí, protože eh, dnes žije na Zemi mnohem více lidí než v minulosti. Takže i těch 3,3% tedy znamenají eh, miliony. Ale to je prostě realita, se kterou žijeme. A upřímně, já nevím, jestli je Eh, třeba 7 milionů Afričanů, kteří se chystají na cestu do Evropy, ale musím vám říct, že i kdyby tomu tak bylo, tak eh, ani to by se nedalo srovnat s těmi 25% eh, je, je, její libanonské populace, kdy Libanon vlastně musel převzít obrovské počty um, syrských uprchlíků, když vy, vypukla občanská válka. A, takže v Libanonu opravdu přijali 25 um, počtu svých vlastních obyvatel. To je jako kdyby vlastně dnes napochodovalo do USA eh, veškeré obyvatelstvo Kanady. To je, to je v podstatě zhruba něco podobného, ale ani to nedosahuje tolik. 25%. Eh, Takže potřebujeme mít jakýsi globální pohled na věc. Musíme si klást otázku, jaké budou řádné politiky, které, se budou, které budou řešit tyto otázky. A zase kladu si otázku, zda vůbec těch 7 milionů se chystá z Afriky vycestovat do Evropy. To, co víme o migrace, je prostě, že většina lidské mobility je e, interní, to znamená, lidi nejprve e, cestují v rámci své země, potom regua, regia, regionální, e, lidé se tedy pohybují v rámci jednoho regionu. A Navíc eh, stále více a více zemí už nejsou jenom exkluzivně zemi původu. Když se bavíte třeba s africkými protějšky, určitě by pomohlo, kdybyste se s, eh, s nimi pobavili o problému, který s vámi sdílejí. A sice, že i oni jsou eh, destinací, kam tedy přichází zase uprchlíci z jiných zemí které oni sami se zase snaží vracet eh, do původních zemí, nebo eh, se je snaží nějak regularizovat, to znamená integrovat a tak dále. Takže nebavme se pouze o nějakých stereotypech, jako co je země původu, tranzitu a destinace. Lidská mobilita eh, je víceméně se pohybuje v takovém kruhu. Mohla bych tady hovořila o dobrovolné solidaritě, eh, mohla bych hovořit o dobrovolné solidaritě nebo povinné solidaritě a to neudělám. Můžu vám ale říci, že eh, Úmluva o uprchlících má jasné záruky, které lidi rádi přehlíží, a sice, že osoba, která utíká před stíháním, před persekucí, může přejít hranice i nelegálně. O to tady přeci jde. Protože pokud můžete eh, přejít hranice Mm, legálně, je samozřejmě možné, že, že byste to vůbec nepřežili, kdybyste se o to pokusili. A, mm, takže ta úmluva se samozřejmě zakládá na něčem, čemu e, se říká burden sharing, i když tento termín úplně nemám ráda. Ale e, například Syřani e, přeci nešli pěšky do Kanady. E, nejprve tedy díky tomu, kde, jakou má Syrie tedy zeměpisnou polohu, šli do jiných zemí, které obklopují, které se sousedí se Syrií. Takže kdo by měl pomoci lidem, kteří to potřebují? kdo by měl být prvním, kdo poskytne tu solidaritu. A nezapomínejme, že to solidarita jde dvěma směry. Není to vždycky jenom eh, solidarita, kterou dáváme někomu jinému. Možná i taky někdy budeme potřebovat sami. Nechci, o tom komen, nechci to komentovat v kontextu Evropy. Tohle to jsou velmi eh, interní eh, otázky. Pak jsou tady dvě otázky, které se zaměřují jenom na fakta. K tomu nemohu nic říci v tuto chvíli, protože opravdu to není součástí mého mandátu. Touto otázku se zabývá tři měsíce. Je tady řada faktických věcí, o kterých e, teď se nemohu vyjadřovat. E, je to otázka těch e, recepčních center. Možná přátelé s IOM k tomu mohou říci více, ale jenom takhle z hlediska politiky mohu říci, že z právního pohledu zadávání zodpovědnosti ven eh, není způsob, není dobrým způsobem, jak se zbavit zodpovědnosti. To znamená, zodpovědnost vám zůstane. Nemůžete ji takzvaně outsourcovat. A já budu v Římě eh, ob týden, za ten, po příští týden a Chápu otázku zachraňování na, na moři, a, ale nemohu se vůbec vyjadřovat k tomu, jak to, jak to probíhá v tuto chvíli se školením um, libijské pobřežní eh, hlídky. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli Loty se chtěla krátce vyjádřit třeba k té Libii. Jedna z výhod včerejší konference spočívala v tom, že vidíme, že je potřeba spolupracovat s Evropskou službou pro vnější činnost v tomto výboru. Barbara Spinelli měla konkrétní otázku, tak nevím, jestli můžete odpovědět na tuto otázku nebo jinou, ale zkuste to v každém případě. Děkuji. Místo předsedkyně komise Mogherini včera ve svém vystoupení na konferenci hovořila o těchto aspektech vnějších aspektech evropské migrační politiky. Takže jenom k pár bodům, které tady byly zmíněny. My se velmi angažujeme do oblasti boje proti převaděčství a pašování lidí, protože tam dochází k tomu, že se lidé stanou obětí a platí velké peníze organizované, organizovaným zločincům. Snažíme se narušit jejich obchodní model, ať už je na moři, anebo v prioritních zemích, se kterými pracujeme v Africe, kde se snažíme posilovat kapacity jejich institucí a orgánů a snažit se narušit tyto, tato zločinecká spolčení, tak aby nevinní lidé, kteří chtějí lepší život, neupadlo, neupadli do tenat těchto zločinných spolčení. Takže takto pracujeme s jihem Libie či s jinými prioritními zeměmi. Ano, přistupujeme k tomu komplexně. Migraci chceme zasadit do celkového vztahu s partnerskými prioritními zeměmi, konkrétně v Africe. A snažíme se naplnit společné cíle, které jsou ku prospěchu jak partnerské země, tak nás. Za poslední rok v rámcovém partnerství, což je tedy nový přístup, který jsme si stanovili a několikrát jsme jej vysvětlili, spíše tady v Afetu než tady, nám umožnil naučit se vyváženěji pracovat s partnerskými zeměmi, tak abychom brali v úvahu jejich potřeby pomoci a podpory. Snažíme se zjistit, kde potřebují poradit, jestli existují jiné politické oblasti, kde bychom jim pomohli na pomoci, tak aby se to všechno nesoustředilo jenom na migraci. A v loni jsme přispěli těmito zkušenostmi v New Yorku této deklaraci. Jsou to zkušenosti, které jsme získali z toho, že uzavíráme úplně nový typ partnerství s těmito zeměmi. A teď jsem hovořila o Africe, ale je to i v jiných částech světa. Tímto jsme tedy přispěli k té tematické deklaraci. Tím, že se snažíme soustředit na potřeby těchto zemí a to tež platí pro samotné kořeny a důvody této migrace. Ty hnací síly, které vyhánějí lidi ze svých zemí, jsou složité. Můžou být klimatické, bezpečnostní, existenciální, existenční, pardon. Přijímáme proto řadu opatření v Evropě. Ale zároveň se snažíme nastavit středně a dlouhodobé řešení a chceme-li řešit tyto kořeny, musí to být dlouhodobé řešení. Máme svěřenecký fond, který má pomáhat eh, v Africe s financováním projektů. Také máme Evropský investiční fond a Svěřenecký fond pro trvale udržitelný rozvoj, které přitáhnou miliardy ze soukromých zdrojů, budou přitahovat investory a regionální finanční instituce s cílem vytváření pracovních míst. A tyto země nám často říkají, že lidé potřebují bezpečnost a práci. Čili to je součástí dlouhodobé ambice, která je součástí naší strategie, ale také strategie OSN. Je potřeba tedy řešit ty síly, které vyhánějí lidi z jejich původních vlastí. V letošním roce také proběhl summit s Africkou unii. A tam se právě hovoří o vytváření pracovních míst. Řada lidí, kdyby měli na vybranou, tak by raději zůstali doma. Ano, migrace pro někoho je přirozená věc, zatímco jsou ostatní, kteří nechtějí opustit své domovy. Tak je potřeba najít způsob, jak vytvořit pracovní místa a podmínky pro ně. To si myslím, že je součástí dlouhodobého plánu. A co se týče veřejné diplomacie a komunikace, tam máte velkou pravdu v tom, že je to často o vnímání. Často to není o číslech, ale o emocích. A zjevně k tomu potřebujeme přistupovat faktičtěji. A i v těch případech, kdy fakta máme, tak ta fakta samotná ještě nestačí k tomu, aby lidé změnili svůj pohled na věc. Kdyby ano, tam je situace velmi výbušná. Očekává se politické řešení a se operací Sofie se snažíme zachraňovat životy v prvé řadě. Nejprve zachránit životy, pak je chránit a pak zlepšit eh, podmínky lidí na místě. Celé se to točí kolem práv a ochrany. Teď, co se týče výcviku pobřežní stráže prostřednictvím Sofie, to si myslím, že zase vychází z eh, práv. Prostě libýská pobřežní stráž je nejprve tedy zkontrolována a potom je školíme v oblasti lidských práv. Na základě komplexního přístupu k výcviku a vzdělávání. A následně poté, co ta pobřežní, ty pobřežní hlídky budou provádět své vlastní operace, tak na nimi budeme dohlížet. Někdo hovořil o 90 milionech, které jsme eh, svěřeneckým fondem poslali do Libie. No, k tomu by se také mohla vyjádřit, ale šlo tam hlavně o to, že jsme chtěli zlepšit, zlepšit podmínky v těch centrech, která už existují. Když už tam jsou, tak abychom poskytli jídlo, deky, sociální zařízení. Ano, jsou tam hrozné podmínky a zároveň se snažíme najít způsob, jak je dostat z těchto táborů. A potom, co lidé v Libii jsou vyloděni po záchranné operaci, tak tam máme centra, ve kterých se snažíme zajistit, aby tam byla co nejlepší ochrana. V tuto chvíli tam je bezpečno. Leda tady, že by se ještě něco v terénu začalo dít, ale snažíme se postarat o to, aby se s nimi zacházelo humánně. Loty jenom, můžeme se k tomu ještě vrátit? Já mám pocit, že Sophie Intfeld a Barbara se k tomu chtěli vyjádřit. Tak rychle, prosím. Omlouvám se, že vám do toho zasahuji. Je to k té otázce Libie? Upřímně řečeno, to, co vy říkáte úplně není v souladu s tou prezentací, kterou jsme dostali před pár týdny z úst Lékařů bez hranic, což je jediná organizace, která tam je. A to, jak nám to popsali oni, absolutně odpovídalo tomu, co říkáte vy. Oni říkali, že tam jsou opravdu pekelné podmínky. A my jsme na to dali 90 milionů euro. A kromě toho, že tedy přistupuji skepticky <laughs> školení libijských pobřežních hlídek v oblasti lidských práv. Říkám se, no to si děláte legraci. Opravdu ty peníze se utrácejí tam, kde jsou potřeba? My ty lidi nevracíme do Liby, aby tam zemřeli, ale řekněme tedy, že je převedeme sem a těch 90 milionů euro jim dáme na zajištění životních podmínek. A nebo prostě, abychom je poslali zpátky do země původu, pokud je to potřeba. mně připadne, že tady mluvíme o úplně dvou různých realitách. Barbora jenom velmi rychle a potom odpověď. Já nejsem úplně odpo- spokojená s odpovědí zástupkyně komise a chtěla jsem citovat to, co říkal pan Kobler o tom školení pobřežních hlídek. Formálně nedop doporučuji pokračovat se školením těchto pobřežních hlídek v Libii. Je důležité, abychom se učili, účastnili Sofie, ale to ještě neznamená, že všechno probíhá po tom výcviku dobře. Jděte se podívat na YouTube a uvidíte to tam. Uvidíte tam ty libijské pobřežní hlídky, které házejí lidi zpátky do vody, aby se tam utopili. Viděli jsme to na YouTube, já jsem se na to sama dívala. Vidíme, že ty pobřežní a hlídky taky střílejí po těch migrantech. Takže já vůbec nejsem spokojená tou odpovědi, omlouvám se. Um, both of you to come back. Ano, ještě tedy požádám oba kolegy, respektive požádal jsem eh, kolegy, aby se vyjádřili, protože eh, chtěli vás oslovit. My nemáme pravidelný kontakt s ESVČ, Takže možná i s kolega z IOM bude chtít něco říci, pan Ambrozi. Ano, velice stručně. My jsme v Libii velice intenzivně zapojeni, my jsme od tamto vlastně nikdy neodjeli, my v těch detenčních centrech denně působíme, takže já přesně vím, o čem hovoříte. A řekněme si to otevřeně. Za prvé, každodenně se v Libii setkáváme s řadou voleb, které jsou v podstatě nemožné. Kdyby se mělo rozhodovat o mé zemi Itálie, tak já bych si nezvolil nic z těch řešení. Ale není to Itálie, je to Libie. A každodenně tam řešíme obrovsky těžké věci, Máme velice málo věcí, o které se můžeme opřít a snažíme se vždycky vybrat to nejméně škodlivé řešení. To za prvé. Za druhé. A my ty pohraničníky neškolíme, my se snažíme lidem pomáhat, když se vyloďují a tak dále. To nemá nic společného s tím, eh, připravováním těch eh, pohraničníků jako takovým s výjimkou eh, operací vyhledávání a zachraňování a první pomocí při vyloďování. Před dvěma, respektive asi před třemi týdny polovina Evropy, političtí lídři, novináři si stěžovali na to, že nevládní organizace zachraňují migranty u pobřeží Libie. Hovořilo se o nich jako o taxících přes středozemní moře. Byli obviněni z toho, že pomáhají pašerákům a z toho, že jim vlastně ti pašeráci platí, včetně té nevládní organizace, kterou jste e, zmiňovala vy, e, lékaři bez hranic, Save the Children a podobně. Samozřejmě, že jsou zde také velké výhrady vůči těm eh, libijským pohraničníkům, kteří působí ve vlastních vodách, kteří se chovají krutě. A já se chci tedy zeptat, jaká je alternativa. Co máme dělat? Máme tedy na jedné straně ty nevládky, které fungují jako taxíky, potom eh, zde máme to problematické zacházení ze strany Libijců. Co tedy máme dělat? Jak se máme jak máme zabránit tomu, aby se tam ti lidé utopili? Protože to je ta další varianta. Pokud tam prostě nebude fungovat někde nikdo, tak se ti lidé utopí. Takže my jsme učinili rozhodnutí, které lze zcela jistě spochybnit, je na hranici, ale za těch daných podmínek jsme se snažili minimalizovat utrpení těch lidí. My jsme eh, tam eh, Samozřejmě dochází ke zneužívání ze strany těch pobřežních stráží libijských, ale také na druhé straně je pravda, že 16 tisíc lidí oni zachránili a vrátili na břeh. Takže první věc, omezit utrpení těch lidí. Za druhé, práce v těch detenčních centrech. My nadále stojíme za tím, že bychom měli eh, zrušit ten systém detenčních center, ale libijská legislativa zatím toto takto stanoví. Pro nelegální migranty jsou detenční centra. My s tím můžeme nesouhlasit, ale to je v zásadě vše. Tam v podstatě je ale pravda, že nelegální migranti jsou kriminalizováni i v celé řadě členských států Evropské unie. My vystupujeme proti těm detenčním centrům, ale v každém případě se snažíme omezovat tam utrpení lidí a také chci říci, že to nejsou návraty do Líbie, protože ti lidé jsou zachráněni stále ještě na libijském území, ale mnozí z nich se dobrovolně vracejí z těch detenčních center a z dalšího území Libie zpět do svých zemí původu. Prostě oni za námi, za námi přijdou a řeknou, my chceme domů, chceme se vrátit domů. Ta situace samozřejmě není ideální, prostě Libie není ideální. Paní Intveld. Ano, já ale bych chtěla upřesnit, že já jsem eh, navazovala na to, co říkala paní Knudsen z ESVČ. Já jsem pochopila, co vy jste říkal ale paní Knucen zde vlastně zastupuje těch 28 eh, představitelů členských států, kteří činí ta rozhodnutí. Vy už potom řešíte ty dopady, ale já jsem měla na mysli ty, kdo jsou politič, politicky zodpovědní. Komise, eh, SVČ, samozřejmě, že vy plně nezodpovídáte za ta rozhodnutí, ale jak si podílíte se na tom do určité míry. A pro mě to je trošku zvláštní, když vy zde říkáte, že to je všechno problematické, že to vyřešíte, že připravujete ty libijské pohraničníky. A to mě vlastně přivedlo na tu mou otázku. Pan Ambrozi to vlastně také potvrzuje, že ta situace je tam dost strašná. Tam neexistuje žádné dobré řešení. A na jedné straně je zde tedy to povídání o tom, jak je skvělé přijímat eh, ty lidi na místě a na druhé straně je zde ta realita a mezi tím činí obrovská propast. Prostě obě ty věci zároveň nemohou být pravda. Sofie, kolegové, Barboro, já mám ten strašný úkol vždycky tu diskusi o takto závažných tématech nějak omezovat. Já velice oceňuji přispění od paní Knucen z ESVČ. Samozřejmě my bychom mohli věnovat třeba celý den problematice search and rescue. Mohli bychom se na to podívat mnohem podrobněji na tuto otázku, ale my jsme sem pozvali paní Louise Arber, aby hovořila globálně o té problematice migrace. A nyní jsme se zasekli u Libie, to je trošičku nefér vůči všem. A doufám, že jsem alespoň vůči všem vám byl dostatečně slušný, že jsem vás nechal, abyste se o tom vyjádřili. Nicméně opakuji, že 12. července budeme mít eh, seminář o Search and Rescue, o těch záchranných operacích. Tam budeme podrobně hovořit o Libii. Ještě si ověřím ten program. Opravdu podívám se na to, kdo tam je pozván ale myslím si, že tam jsou pozváni skuteční odborníci, kteří se k tomu budou moci relevantně vyjádřit. Paní Louise Arbor již měla odejít před několika okamžiky. Já jsem vás zde ještě pozdržel, abyste, abych vám mohl poděkovat a vyjádřit vám poděkování a ocenění. My jsme samozřejmě zapojeni do toho newyorského procesu a samozřejmě že tomu tak bude i nadále, a to nejen náš výbor, ale i delegace z ostatních výborů. Takže děkuji mnohokrát, že jste sem přišla, paní Arbr. Děkuji i zástupkyni SVČ a kolegovi Ambrozimu z I Mezinárodní organizace pro migraci. A jak jsem již řekl, 12. července budeme pokračovat eh, v diskusi o líbě, a ještě probereme jednou ten program na ten seminář. Děkuji, myslím si, že to bylo velice úspěšné odpolední zasedání a já musím kolegům poděkovat za zájem, který o ně projevili. Děkujeme. Kolegové, vím, že jste unavení, hodně z vás musí odjet. Já tedy budu rychle pokračovat. Dostáváme se k bodu 10. Prezentace studie ze strany paní Violety Moreno Lux z Queen Mary University of London a paní Nataše Zaun z Univerzity v Oxfordu. Jde o studii, kterou si vyžádali koordinátoři a týká se implementace rámcového rozhodnutí Rady z roku 2015, kterým se stanovují provizorní opatření v oblasti mezinárodní ochrany eh, ku prospěchu Itálie a Řecka. Já omezím to své úvodní povídání, protože je jasné, čeho se ta studie týká a předám hned slovo našim dvěma delegátkám. Máte k dispozici prezentaci, takže prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení členové výboru LIBE, děkuji za pozvání za možnost e, představit výsledky naší studie o e, přemysťování, o relokacích. Než se dostanu k samotným e, číselným údajům, řekla bych, že je důležité vědět, že jsou tři relevantní rozhodnutí, která byla přijata v souvislosti tedy s návalem v, v létě 2015. Takže tady tedy vidíte tato rozhodnutí, která se zaměřovala na cíl 160 tisíc relokací v průběhu 24 měsíců. Eh, deadline je 26. září, což je datum, které se opravdu rychle blíží a zatím jsme přemístili pouze 10 eh, tohoto čísla. Týká se to všech členských států minus eh, Velké Británie a Dánska, kteří mají opt-out a taky Irsko a eh, Liechtenstein naopak eh, udělali opt-in. Jinak tady je vlastně takový systém pro přerozdělování, to je vlastně třeba otázka nezaměstnanosti a eh, příjem HDP mezi 2014 až 2016. Ehm, kromě toho máme zásadu nediskriminování vůči eh, uprchlíkům. Mm. Ono bylo taky poměrně těžké eh, dopředu vědět, které národnosti eh, budou mít nárok vlastně spadat pod, ta pod ty jednotlivé kvóty. Vzhledem k tomu, že, jak už jsem říkala, jsou zde problémy s naplňováním těchto cílů a těchto rozhodnutí, komise zahájila řízení pro porušení právních předpisů vůči Polsku, Maďarsku a Česku. Které země implementují dobře a které naopak nikoli. Malta je jedinou zemí, která plně naplnila svoji kvótu, takže tady vlastně splnili 100 hm, Přidružené státy také se blíží naplnění. Eh, Lichtenštejnsko 100%, Norsko 93%, Firsko, Irsko jsou na tom taky poměrně dobře. Jak vidíte, teď na dalším slajdu Tady eh, vidíme eh, členské státy, které zatím nepřemístily vůbec nebo nepřijali vůbec žádné žadatele o azyl, například eh, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Česko přijali 0%. Potom máme některé další členské země, mezi nimi třeba i Švédsko, které většinou přejímá se z odpovědnosti eh, poměrně zodpovědně, ale eh, Švédsko a Rakousko měly eh, po nějakou dobu výjimku. Tak to možná vysvětluje, proč nenaplňují tak dobře. Na druhou stranu nevysvětluje to, proč Rakousko nepřijalo zatím vůbec nikoho. My jsme si sebrali eh, relevantní údaje, kontaktovali jsme kontaktní místa v jednotlivých zemích eh, a ukázalo se, že je velmi důležitá je politická podpora pro to, aby tento systém fungoval. Země Vyšegrádu byly od samého začátku proti tomuto rozhodnutí a také jej eh, neplní. Je tam tedy nedostatek politické podpory. Eh, členské státy, které to politicky podporují, eh, naopak eh, mají vysokou míru přijímání. Kromě toho tam je taky mm, kapacita pro přijetí těchto lidí. Některé země v roce 2015 měly problém právě s touto kapacitou, ale to se už mění. Eh, například Finsko obdrželo eh, spoustu žádostí v roce 2015, byl tam velký nárůst těch žádostí a přitom je zpracovali tak rychle, že potom vlastně mohli se velmi dobře účastnit toho relokačního systému. Potom jsou zde i určité výzvy, co se týče zranitelných žadatelů, zejména nedoprovázených eh, nezletilých. A máme zde i problémy se vnímáním, co se týče bezpečnostních hrozeb. To je vlastně jedna z vel, jeden z velkých důvodů pro vyloučení s relogací. A členské státy to hodně využívaly aby vyloučili některé žadatele. Samozřejmě to je velmi problematické, protože tyto státy potom vlastně neposkytovaly žádné odůvodnění eh, toho, proč nepřijímají tyto lidi. Teď eh, k Itálii a Řecku tady máme některé externí výzvy, to znamená eh, nedostatečné závazky zvenčí, pomalé transfery, pokud už tedy probíhají, a potom e, nějaké neodůvodněné odmítnutí a přehnané bezpečnostní kontroly. E, kromě toho e, jsou zde domácí výzvy, jako například místní postupy a řízení jsou velmi komplexní. Situace je pře přehnaně centralizovaná v Řecku a přehnaně mm, místní v eh, Itálii. Taky samozřejmě tam byl problém eh, s nedostatkem přípravy a podobně. Eh, potom máme dopad na žadatele o azyl v Itálii a v Řecku. Ten byl velký. Ti žadatelé většinou nedostávali dostatečné informace ohledně procesu, ohledně země, kam by se mohli dostat některé informace, které měli, vlastně čerpali pouze z Wikipedie o těch zemích. Oni také vůbec nemají žádný přístup k právní eh, nápravě nějakých negativních, tedy negativního rozhodnutí a tak dále. A nemohou samozřejmě, nemohli ovlivnit, eh, do jaké země se nakonec dostanou. Tak já si to vezmu zpátky. Kromě toho systému pro relokace jsme se dívali na systém hotspotů, což eh, vzniklo ad hoc jako podpora toho relokačního systému. Na začátku vlastně šlo tedy o to identifikovat kandidáty pro přemístění. Ehm, potom se ale to zaměření změnilo, takže teď vlastně jde hlavně o kontrolu migrace a prevenci. To se také projevuje mm, přímo na místě v těch zemích, které se toho účastní. Mm, obrovskou roli nyní hraje Frontex. Mm. Teď tady máme taky vlastně jediné, tato jediná agentura, která čerpá z nějakého e, konkrétního e, ustanovení o povinnostech a úkolech týmů pro řízení migrací, včetně taky profilování a poskytování debriefingů o bezpečnosti. Ehm, jiné agentury do toho taky vstupují do práce v těch hotspotech. Europol a Eurojust eh, zase hodnotí eh, v to, co je potřeba udělat tedy v boji s organizovaným zločinem a například eh, ombudsman evropský dneska eh, zkoumá eh, zvýšenou roli EASO v, v tomto smyslu. Ten problém chybějícího právního rámce je tedy velký, co se týče právě nevyjasněných rolí evropských agentur. Mm, tady jsou problémy třeba s porušováním lidských práv a e, stanovených postupů. Asi největším paradoxem e, zde je e, to, že probírá paralelně s dublinským systémem. Takže Eh, dublinské transfery například eh, eh, překročily ten, ty počty těch relokačních přemístění, takže ty systémy by se měly přepracovat tak, aby ta relokace mohla nějak naplňovat svou roli. Určitě by stálo za to, aby se to integrovalo do společného evropského asilového systému, ačkoliv tam jsou tedy nějaké chyby v nastavení a v plnění. Eh, určitě tedy eh, výstupy tohoto systému eh, jsou úspěchem na politické úrovni. Je to v podstatě první jaksi celoevropská snaha o sdílení zodpovědnosti a je to taky první snaha implementovat Lisabonskou reformu tak abychom tedy koordinovali asilové eh, úsilí mezi členskými zeměmi. Eh, institucionalizace vlastně eh, jako součást reformy VTO, ale je potřeba tedy ten systém trošku poopravit, aby opravdu fungoval i v souladu s, s lidskými právy, s požadavky na lidská práva a se samotnou reformou a také samozřejmě s Ženevskou úmluvou z roku 1951 a s dalšími. Hlavní problémy, které jsme identifikovali, eh, Vlastně mm, jednak eh, hlavní problém je, že členské státy se do toho nedostatečně zaplňují. Kromě toho máme, eh, jsou ty transfery velmi pomalé, nebo pomíhá, probíhá to všechno pomalu. To potom samozřejmě také zpomaluje a podkopává efektivnost systému. Takže kdybychom měli nějaký balíček eh, takových eh, sankcí a také pobídek, eh, by určitě přispěl k tomu, aby ta rozhodnutí byla více uplatňována. Určitě by stálo za to vytvořit tedy balíček hlavně těch pobídek. A Potom je potřeba taky myslet eh, na sjednocování rodin a zájmy dítěte. To je potřeba, aby se to zakotvilo vlastně do jakéhokoliv budoucího systému. Je potřeba také zvažovat jakékoliv preference, tak aby eh, tyto mm, žadatelé o azyl tomu systému věřili a zbytečně eh, neutíkali někam jinam. Ještě jedna velmi důležitá věc je nedostatek jasné definice rolí a zodpovědností všech aktérů v tomto systému. To je potřeba nějak vyřešit, abychom zabránili nekoordinovaným reakcím a přílišné byrokratizaci. Takže to by tedy byl nějaký centralizovaný přístup, eh, ne nějaký roztříštěný způsob, eh, přístup k řešení v tuto chvíli vlastně i, i s Frontexem se to všechno tak eh, dělá tak nějak odděleně, takže je potřeba mít eh, společnou vizi a určitě by to stálo za, eh, za tu investici a je potřeba zajistit schodu, naplňování Tady samozřejmě musíme naplňovat také chartu základních provo. Tady samozřejmě je potřeba vytvořit monitorovací systém, který by se pojil s nějakým systémem náprav. To bychom neměli brát jenom tak že to prostě nastane samo od sebe. Aby to také dávalo nějaký smysl a aby to naplňovali princip solidarity, oproti tomu, co navrhuje Dublin 4 ve stávající verzi, ten budoucí systém by měl zavádět nějaký strukturalizovaný mechanismus a priori eh, eh, rozdělování eh, těchto žadatelů o azyl. Takže nemůžeme říct, že relokace jsou vlastně nějaký, nějaká výjimka. Spíš bychom měli institucionalizovat um, solidaritu v rámci EU, aby se to mohlo stát skutečnou realitou v Evropské unii. Děkuji. Děkuji vám oběma. Nemáme čas, tak hned kolegyně a kolegové. Spravodaj není přítomná, chce si někdo vzít slovo? Máte nějaké otázky k té zprávě? Barbara, prosím. Já chci poděkovat paní profesorce Moreno Lax, která je opravdu velkou odbornicí na tyto otázky. Téměř každý text, který napíše, je pro mne velice důležitým referenčním bodem a toto je další velice zajímavá studie, jejíž je autorkou. Pro mě je velice zajímavá ta otázka těch dublinských transferů a toho navracení do Itálie, kterých je tedy dvakrát až třikrát více než těch relokací. A já bych se chtěla zeptat na následující věc byly vyneseny soudní rozsudky, jak v případě Itálie, tak v případě Řecka. A v nich se požadovalo, aby ti lidé nebyli přesunováni v rámci Dublinu, protože ty dané země, odkud pocházely, neplnily odpovídající standardy v oblasti lidských práv a tak dále. A tam tedy asi dochází k tomu, zda ty rozsudky nejsou náhodou ignorovány. A potom ta studie zdůrazňuje další věc. A tím je priorita sjednocení rodiny. Tím eh, prvním, co je třeba zajistit, je sjednocení rodiny podle dublinského nařízení. A nedávno došlo k dohodě mezi německou a řeckou vládou. A podle této dohody tisíce uprchlíků, kteří již obdrželi takový status, který umožňoval sjednocení rodiny, se stejně s těmi rodinnými příslušníky v Německu nemůže sjednotit. Pokud eh, se nepustí do velice pomalého řízení. Celý ten proces tedy probíhá velice pomalu. A já se chci zeptat, jak je možno uložit dodržování této zásady sjednocení rodin. Vzhledem k tomu, že z politických a volebních důvodů dodržována ta zásada není. Jinak si to nedovedu vysvětlit, proč to není dodržováno. Proč tedy Řecko, Německo Řecku uložilo toto omezení migračních toků, které tam jaksi podle zákona měly právo eh, vstoupit. A Řecko s ním souhlasilo. Děkuji. Děkuji, Barbaro. Paní Veržia, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem také chtěla poděkovat za tuto studii. Kladla jsem si otázku, jestli tato studie se týkala pouze právnických aspektů, anebo jestli jste byli na místě a ověřili si řadu věcí, které jste říkali. Já mám tři otázky. Vy jste ve zprávě trvali na populaci ve zranitelné pozici a říkali jste, že členské státy mají problém tuto populaci přijmout. Podle mých informací se ale zdá, že ty osoby, které v tuto chvíli jsou na ostrovech, jsou stále ve větším počtu právě osoby přináží, přináležející k nějaké ohrožené populaci. Zajímalo by mě, jestli s tím souhlasíte a pokud ano, tak co s tím, tak aby se dočkali ochrany. Když se podíváme na jejich cestu, tak by mě přišlo normální, že tyto populace prostě trpí a trpěly psychologicky, čímž se dostávají do zranitelné kategorie. Zatím tyto osoby byly chráněny před návratem evropským právem a mezinárodní umluvou. Kromě toho jste také hovořila o možnostech obrátit se na eh, odvolací řízení. Já mám pocit, že dáváme stále více těmto osobám volbu, pokud se tomu říká, dá říct volba, mezi možností dobrovolného návratu, dávám to do uvozovek, a zřeknutím se jakýchkoliv odvolacích prostředků, což mě taky připadne trochu mimo mísu. Můžete to potvrdit? A nakonec, no nejenom, že se zdá, ale zdá se, že Evropská komise v prosinci se s Řeckem dohodla na něčem, co v podstatě na Řecko velmi tlačí a tlačí je do programu, který neúplně odpovídá tomu, co tady bylo řečeno z úst ministra vnitra Řecka na plénu. Zabývali jste se tímto a pokud ano, tak jaký to bude mít dopad na práva dotčených osob? Děkuji. Katarina Čeniči, to bude muset být poslední otázka, protože nemáme moc času. Ještě máme jednu otázku týkající se ochrany oznamovatelů. Katarína, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní profesorce Moreno Lax za zajímavou studii, kterou nám dnes předložila. Já pocházím z Itálie, takže jsem s tím eh, samozřejmě jaksi zasažena v první linii, tím, o čem jste hovořila. Byť si myslím, že již na všech úrovních se uznává, že Itálie vykonala, co bylo v jejich silách, aby zvládla ty migrační toky na našem území, především na Sicílii, odkud pocházím. Samozřejmě, že v Itálii řada věcí nefunguje, azylové žádosti se dlouho přeskoumávají, myslím si ale, že Itálie toho udělala už opravdu hodně, především pro ty zranitelné kategorie hlavně tedy nezletilé nedoprovázené migranty. A můj dotaz. Vy jste hovořila o reformě dublinského nařízení. Říkala jste, že na něj čekáme. Samozřejmě čekáme na tu reformu všichni, ale já jsem trošičku zmatená tím, jak by ta budoucí reforma měla vypadat, jak se to plánuje. Já si myslím, že skutečná reforma by mohla podpořit především ty země, které čelí největším tlakům při přijímání migrantů, konkrétně Itálii a Řecku. A také, pokud jde o ty nedoprovázené nezletilce, tam si myslím, že na všech frontách žádost o azyl, zařazení do nějaké hostitelské rodiny, že by tam měly mít prioritu. A zajímalo by mne, jak vy se v tomto kontextu díváte na reformu Dublinu. Děkuji. Chcete prosím, prosím odpovědět, paní doktorko Morenolax? Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Na první z nich, kterou položila paní Spinelli, k transferům přes dublinský systém, které jsou ve vyšších počtech než relokace, tak máme dvě kauzy, Tarakery versus Itálie, eh, pardon, Švýcarsko o Itálii a MSS versus Belgii a Řecku. Pokud se to správně vyloží a bude to aplikováno v dobré víře, tak de jure by to znamenalo pozastavovací účinek pro dublinský systém. Především co se týče sloučení rodin a mladistvých bez dozoru. Není tomu tak z toho důvodu, že lidé často nejsou informováni, jak nám to připomněla Nataša, a nepředloží formální žádost o azyl, když přijdou na hotspot. A bez formální žádosti máme smůlu, Dublin neplatí, neplatí vlastně nic. A jediné řešení je k tomu přistupovat vynalézavě, což udělal v případě 780 nejvyšší soud Spojeného království, jinak ten systém vás nechrání. Teď, co se týče slučování rodin, tak to je hlavní kritérium podle nařízení Dublin 2. Nepotřebovali jsme relokační mechanismus pro účely a slučování rodin. Je to prioritní důvod také z toho důvodu, že vyplývá z článku 7 listiny základních práv, 7, 8, eh, v jednom z těch kterou článku nepamatuji si přesně. Tam se hovoří o právu na rodiny a soukromý život. Kromě toho také máme judikáty Evropského soudního dvora, které říkají, že tato zásada je hlavní. S tím, že to sloučení rodin musí být v nejlepším zájmu dítěte a potom v té druhé kauze se také hovoří o závislosti ve smyslu e, vyživovaných osob podle mě tedy neexistují právní důvody pro to, aby se omezovaly dublinské transfery na základě slučování rodin. Předpokládám tedy, že budou ideologické či politické důvody pro takovéto oddalování. Co se týče metodiky, kterou jsme používali pro tuto studii, tak to nechám na taše a já bych se vrátila k detenci v hotspotech po dohodě Evropská unie Turecko na základě reformy z roku 2016 byly změněny zákony v Řecku, tak aby byly provedeny eh, požadavky této dohody s Tureckem. A je tam určité datum, čili pokud někdo přijel na hotspot před tímto termínem, tak je jedno, jestli normálně by byli relokovatelní nebo ne, tak nedostali možnost se tohoto programu a následně budou převa, transferování během této, nebo v rámci této dohody s Tureckem. To porušuje evropské právo. Protože sekundární právo nehovoří o takovémto termínu. A pokud se budeme držet toho, jak to vyložil soudní dvůr, tak takováto dohoda s Tureckem není aktem evropských institucí a následně by tedy neměla mít žádný dopad na, jak fungují programy relokace. Čili použít tady tuto dohodu pro změnu toho, co je právem, právu černé na bílém, to je prostě porušení evropského práva. Lidé v hotspotech jsou v zranitelné pozici, podle toho, jak to definoval Štrasburský soud v kauze MSS. A také to máme v, eh, ve směrnici o přijímacích podmínkách, ale také o azylovém řízení. Ti by byli navráceni a návrat byl považován za refulmo v roce 2006 v případě Mubilam Sila Majekami Tunga. A tady to byl rozhodek Štrasburského soudu. I kdyby Turecko bylo rájem, tak pokud tito lidé jsou ve zranitelné pozici a nemohou cestovat, tak donucený převoz donucovacími prostředky by porušil článek 3 a nemá k němu dojít. Teď, co se týče e, toho podepisování forem, kterými se lidi vzdávají opravných prostředků, tak to si myslím, že je opravdu učebnicová definice zneužívání práv členskými státy. Když si přečteme tuto definici v článku 54 listiny základních práv. Neslyšela jsem o tom akčním plánu, takže se nemůžu úplně k tomu vyjádřit. A nakonec, co se týče Itálie, tak já myslím, že Itálie udělala daleko více, než by bylo spravedlivé Díváme se na to z pohledu článku 80 a díváme se také na to z pohledu klauzule o solidaritě, tak vidíme, že Itálie kromě Řecka nese daleko větší díl než jakákoliv jiná země, takže si myslím, že by se nemělo trvat na tom, aby Itálie a Řecko museli v tomto pokračovat. Možná mě nebylo dobře rozuměno, když jsem se vyjadřovala k té reformě Dublinu 4. Já si nemyslím, že to je pozitivní reforma. Já si myslím, že je to několik kroků zpět při ochraně azylant, žadatelů o azyl a uprchlíků. Je tam ale jedna pozitivní věc, která nakonec by mohla dopadnout dobře, pokud tato část eh, na, na, návrhu zůstane, a to, že relokace se stává stálou součástí evropského azylového systému. Dělá to celkem špatně, protože tam pořád vycházíme z mentality nouzového řešení a že to nezavádí jako mechanismus, který by platil od samého začátku v rámci spravedlivého rozdělení počtu eh, přistěhovalců v Evropské, do Evropské unie, ale pokud na té reformě je vůbec něco pozitivního, tak je to právě to, že ten systém relokace se stává něčím normální v rámci společného evropského asilového systému. Jinak máte úplnou pravdu v tom, že pokud by bylo přijato dublinské nařízení 4, tak by to vyžadovalo že ochrana jinde má přednost, takže vlastně ty návraty prostřednictvím dohody s Tureckem by přetrvávaly a ochrana v zemích prvního vstupu by byla možnost číslo dvě, čili Itálie a Řecko by museli dělat to, co během krize. Takže vlastně Dublin, dublinské nařízení by v podstatě zachovalo tyto hotspoty na, v trvalé podobě, nebylo už by to pouze nouzové řízení a dal, dále ochrana mimo nebo jinde v Evropské unii by byla naprosto výjimečná. A to by bylo paradoxní. Teď, kdybychom se vrátili k těm metodickým bodům, tak ale musíme jenom velice stručně. Jenom velice stručně k metodice. Já jsem hovořila s národními kontaktními místy a nevládními organizacemi v relokačních členských státech, ale pochopitelně zbytek byl pouze papírový výzkum. A dostali jsme informace, že relokující členské státy nebyly schopny relokovat a třeba osoby ve zranitelné pozici nebo mladistvé, protože proto neměli kapacity. Tam jsme se museli spolehnout na to, co nám členské státy řekly. A ve studii to také uvádíme, že by bylo dobré si ověřit, jestli je to opravdu zástěrka, nebo jestli tomu tak je. Čili si skutečně neexistují ta zařízení, ve kterých by mohli přijmout tyto žadatele o azyl v rámci relokačních programů, či jestli tam náhodou nejde o něco jiného. A kromě toho jsme také měli dva výzkumné pracovníky v Itálii a v Řecku, kteří jednali s nevládními organizacemi a se státními orgány, také se snažili nakontaktovat na uprchlíky, ale nebyli v těch recepčních centrech. Já vím, že bychom mohli pokračovat velmi dlouho, protože to byly výborné studie, ale bohužel máme ještě jeden bod na pořadu jednání a je to bod, který budeme muset prodiskutovat. Máme tady zpravodajku. Takže já vám mnohokrát děkuji za vaši práci. Bude to určitě velmi zajímavé pro celou tuto relokační záležitost. Ještě jednou děkuji politickému oddělení za tuto práci. A paní Spinelli vaši práci sleduje a velmi vás chválila a to, ta pochvala opravdu eh, je cenná každém případě k této studii, tuto studii budeme používat. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegové a děkuji všem, kteří tady zůstali až skoro do konce programu. A teď už tady máme další zajímavou zprávu. Omlouvám se, že to je úplně na konci. Děkuji za to, že jste tady zůstali a děkuji také paní zpravodalce. Eh, bude se jednat o návrh stanoviska Jenom úvodem jsem chtěl říct, že sdělení 6. července a v rámci pracovního programu na rok 2017 Evropská komise hovoří o tom, jestli není prostor pro další sektorová opatření na evropské úrovni pro ochranu oznamovatelů. Evropská komise tedy provádí hodnocení dopadů a probíhají také veřejné konzultace, jejichž výsledky budou předloženy do konce roku 2017. Výbor Jury v tuto chvíli pracuje na zprávě z vlastního podnětu týkající se právě ochrany oznamovatelů trestné činnosti a my k tomu vypracováváme stanovisko. Tady tedy zkrátím úvod a dám slovo hnedka paní zpravodajce. Majte, prosím, máš slovo. A děkuji za to, že si počkala. Takže Majte předloží svůj návrh stanoviska. Prosím, máte slovo. Ano, já jsem byla velice poctěna, že jsem se mohla účastnit eh, diskuse k minulému bodu. Bohužel jsem se nemohla účastnit té diskuse celé. Ale myslím si, že to byla velice důležitá diskuse. Já jsem ráda, že jsem to zde mohla poslouchat. Já si myslím, že tohoto stanoviska musíme postupovat eh, jednotně, především eh, pokud eh, jde o přístup výboru Jury. Je jasné od případů Edwarda Snowdena a Wikileaks a dalších úniků, že osoby, které vlastně nám tyto informace zprostředkují, potom trpí tím, že mě trpí z toho důvodu, že je zprostředkovali. Jsou na ně vyvíjeny různé tlaky, ztratí práci a tak dále, protože my tyto oznamovatele nemáme právní rámec, který by je chránil. A také jste eh, v mezinárodním eh, měřítku často dochází k informování o jevech které se týkají daňových úniků, podvodů a tak dále. A i v tom mezinárodním měřítku je to samozřejmě velice palčivá otázka. Parlament eh, tedy několikrát zmínil, že je třeba se k tomuto postavit na úrovni národní a unijní, tak abychom eh, chránili tyto osoby, jejich práva, abychom měli bezpečné kanály a včera výbory Pana a Jury vedli slyšení právě k tomuto tématu oznamovatelů. Já bych chtěla říci jednu věc. Já již znám poměrně dost lidí, kteří jsou v situaci, kdy nejsou žádným způsobem chráněny, byť zprostředkovali informace, které jsou důležité pro nás, pro všechny. Například se to týkalo lidí, kteří mají sníženou pohyblivost, a tato osoba pracovala na letišti a čtyři eh, roky eh, pracovala na tom, aby toto mohla nějakým způsobem oznámit. A tato osoba byla potom nakonec propuštěna. My všichni známe takovéto případy. A ty, ti lidé jako byl tento konkrétní člověk, kteří vlastně mají tu občanskou statečnost, kteří jsou natolik odvážení, že oznámí, že někdo špatně přistupuje k pracovníkům se sníženou mobilitou, jsou nakonec ti, kteří na to nejvíce doplatí. A já si myslím, že naším úkolem je těm lidem, kteří mají tu občanskou statečnost, právě pomáhat, chránit je. Také je pravda, že samozřejmě se musíme pohybovat eh, v rámci kompetencí našeho výboru, což je ochrana občanských svobod a lidských práv. Je důležité zaručit důvěrnost eh, komunikace a utajenost lidských práv, protože eh, utajenost osobních údajů, protože to stojí v příslušné úmluvě. Navrhujeme tedy vytvoření horizontálního právního rámce, vytvoření bezpečných komunikačních kanálů ke sdělování těchto informací, které ohrožují veřejné zájmy a také přístup eh, k možnosti se bránit. My jsme měli počáteční výměnu názorů, máme poměrně slabý právní základ, takže celá ta diskuse je dost obtížná a musíme se ale snažit postupovat rychle, tak abychom to celé neprodlužovali, ten postup. Tak, aby se k tomu mohli vyslovit i spoluzákonodárci. Musíme se snažit o co největší koncenzus. Já jsem samozřejmě vám všem k dispozici a jsem přesvědčena o tom, že výsledky naší práce nakonec budou dobré. Děkuji. Ano, ten právní základ je skutečně slabý, byť eh, to téma je velice palčivé, ale také velice zajímavé. Máme zde jednoho stínového zpravodaje, Denise de Jonga. Denisi, stínový zpravodaj za SAD. Aha, ještě je tady, já se omlouvám. Vy tam jste nebyl v tom seznamu. Aha, vy tam jste. Takže já se omlouvám, ale já jsem už nyní skutečně ve čtvrtek odpoledne unavený. Takže omlouvám se, stínový zpravodaj za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo. To je v pořádku, nic se neděje. Vážení kolegové, vážená kolegyně, já děkuji za prezentaci vašeho návrhu. Asi se všichni shodneme na tom, že je nejvyšší čas, abychom zajistili právní ochranu whistleblowerů na úrovni Evropské unie. Byť v minulosti Evropský parlament na komisi v tomto hodně tlačil, komise nepřišla s žádným legislativním návrhem. Já si myslím, že to je skandální. A když se oznamovatelé dostanou k soudu, tak eh, je to často za to, respektive oznamovatelé jdou často k soudu, zatímco ty velké společnosti, které se vyhýbají placení daní a tak dále, postiženy nejsou. Naší frakci je jasné, že oznamovatelé hrají klíčovou úlohu při odhalování nelegálních činností a porušování zákona. Myslíme si, že jsou naprosto zásadní pro ochranu veřejných zájmů, proto aby byla zaručena transparentnost pro boj proti organizovanému zločinu a daňovým únikům. A jsou jedním z hlavních pilířů boje proti korupci a nástrojem zajištění toho, že velké společnosti a korporace budou povolány k zodpovědnosti. Whistlebloweri jsou často ti jediní, díky kterým se dozvíme informace, které by jinak zůstaly utajeny. Oznamovatelé jsou tedy naprosto zásadní součástí řádně fungující demokracie a jejich ochrana je zásadní pro zaručení svobody projevu, plurality názorů, demokracie a svobody. Já souhlasím s návrhem paní zpravodajky, že whistleblowing by měl být harmonizován na evropské úrovni a že bychom potřebovali horizontální rámec. A jsem také pro zavedení systému stížností a nějakého vybudování nějakého nezávislého evropského orgánu. Je třeba interním i externím whistleblowerům pomoci, aby mohli sdělovat své informace. Na závěr bych rád zdůraznil, že oznamovatelé postupují často s velkými osobními i profesionálními riziky a často také nesou značné náklady, jak finanční, tak eh, také duševní. A my bychom se měli také zaměřit na to, jak by mohly vypadat kompenzace pro whistleblowery. A v neposlední řadě bych chtěl říci, že Evropský parlament by měl udělovat eh, cenu za whistleblowing, což by mohl být způsob, jak upozornit na důležitost tohoto výjevu v naší společnosti. Velice se těším na spolupráci s paní zpravodajkou a doufám, že se nám podaří nalézt uspokojivé řešení toho, jak whistleblowery co nejlépe chránit. Děkuji. Ano, to je zajímavý nápad. Děkuji. Eh, Roberto, ty eh, předneseš příspěvek eh, za Nuno Melo. Ano, děkuji. Nuno Melo se omlouvá, nemůže přijít, protože je právě na e, zasedání výboru pana v Portugalsku. E, děkuje zpravodajce za konstruktivní přístup i e, vůči stínovým zpravodajům. Výměna informací mezi orgány a potřeba posílené spolupráce. Stínový zpravodaj věří, že jedním z nástrojů boje proti korupci a organizovanému zločinu je e, právě e, existence oznamovatelů. E, takže podpora zaměstnanců v oznamování nesrovnalostí je bez pochyby jedním ze způsobů, jak bojovat proti korupci, protože pak je samozřejmě snadnější odhalit jakékoliv možné podvody, korupční mm, postupy a podobně. Taky Eh, to tedy důležité tak, aby některé eh, skryté informace se dostaly na světlo. Nedávné mm, skandály, na které upozornili eh, oznamovatele, kteří třeba ukázali na celé systémy mm, vyhýbání se placení daní, to všechno ukázalo, jak důležití jsou oznamovatelé a jak taky samozřejmě je důležitá novinářská práce ve veřejném zájmu. Kolega je otevřen spolupráci s pravodajkou. Děkuji, Roberto. Nyní Denis de Jong za GUE, prosím. Děkuji. Nejprve chci pogratulovat zpravodajce k návrhu eh, zprávy. Já mám takhle eh, dvě připomínky. Jednak se to týká širšího kontextu, protože já sám se tomuto tématu věnuji na výboru KONT jako zpravodaj. A právě tento týden proběhlo několik zasedání, která byla velmi zajímavá. Na jednom z nich eh, komise jasně řekla, že pracuje na vyhodnocování a předloží své myšlenky v září, tedy předloží nějaké návrhy Stálo by za to tedy trošku zatlačit na komisi, aby opravdu tomu dala vysokou prioritu. Na základě mé zprávy v, v výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme přijali usnesení parlamentu o roli oznamovatelů při ochraně evropských finančních zájmů já tady teď nechci citovat svoji zprávu, ale byla v tom usnesení řada prvků, které by byly užitečné. I zde dalo by se na ně implicitně nebo explicitně odkázat. Například co se týče definice oznamovatele, tak to už jsme tam přijali. E, tady samozřejmě jde o informace, které Mm, jsou stoprocentně pravdivé, ale kromě toho jsou to i informace, u něž eh, oznamovatel má důvodný, eh, tedy eh, důvod pro to být přesvědčen o tom, že jsou pravdivé nebo že stojí za to zveřejnit. Co se týče orgánů, tak ehm, v tom usnesení jsme řekli, že je potřeba ustanovit nezávislý orgán. Včera jsem slyšel od Evropského, Evropské ombudsmanky, že je ochotná se tímto tématem zabývat. Takže určitě by stálo za to poskytnout nějakou posílenou roli v této oblasti i eh, Evropskému ombudsmanovi. Měli bychom také zmínit, že oznamovatele mohou být také zaměstnanci evropských institucí. I oni potřebují ochranu. Například v některých agenturách vidíme, že ta ochrana nastavená není. No to je jistě opatření, které bychom měli přijmout a zatím jsme je nepřijali. Trochu nás zklamal výsledek eh, jednání o směrnici o obchodním tajemství. V tom smyslu, že právě ochrana oznamovatelů tam není. Přitom to tady potřebujeme. Takže já eh, se zamyslím nad nějakým diplomatickým změním toho, jak by to eh, mohlo být formulováno a navrhnuto paní zpravodajce. Děkuji, pane De Jong. Chce ještě někdo jiný se vyjádřit? Katarina, Katarina Kimiči. Děkuji, Klaude, opravdu stručně. Já jsem také ve výboru KONT na tomto tématu pracovala a mám ty italské zkušenosti, že skutečně je potřeba mít whistleblowery, kteří mohou poskytovat důležité informace o těch nejzávažnějších trestných činech v oblasti finanční, proti zájmům Unie, podvody a tak dále. Já souhlasím s tím, co kolegové říkali, blahopřeji k odvedené práci a držím palce do budoucnosti. Myslím si, že je totiž velmi důležité, aby zde byly osoby, které jaksi zvnitřku mohou vynést informace ven a bojovat tím proti tomuto typu trestných činů. Ty prostě je potřeba chránit. Myslím si, že je dobré, abychom měli společnou definici whistleblowingu, tak aby to mohlo být eh, harmonizováno na celoevropské úrovni. Důležité je tyto lidi chránit, tak aby to nemělo negativní dopady na jejich profesní či každodenní osobní život. A myslím, že je to důležité i z dalšího důvodu. Myslím si, že právě to může přispět i k tomu, že se občanům navrátí důvěra v evropské instituce. A myslím si také, jak řekl řečník, že je důležité urychlit práci na tomto legislativním návrhu. Takže plně mohu podpořit tu práci na tomto návrhu. Děkuji. Ano, já děkuji za ty vaše velice fundované komentáře a chtěla bych připomenout, že 4. července je lhůta po předkládání pozměňovacích návrhů, takže určitě přispívejte a alespoň tedy poté to budeme moci urychlit a budeme se tedy snažit o co nejlepší výsledek a ještě jednou mnohokrát děkuji. Je skvělé že tento poslední bod vyvolal takto inteligentní rozpravu. Děkuji vám všem, že jste se ji účastnili, děkuji jste, že jste zúčast, zůstali takto dlouho odpoledne a přeji vám krásný víkend. Ještě bod různé, omlouvám se nic dobrá, takže příští zasedání 26. června. Děkuji kolegové.